Um, drazí kolegové, požádám vás, abyste zaujali svá místa. Zdravím vás všechny. Pokud nás eh, provázejí kamery, tak je to zejména pro nizozemskou televizi, pane Van Miltenbergu, takže je rádi vítáme v našem výboru. Zahájíme sdělení předsedkyně o rozhodnutí z koordinátoru. Najdete s rozhod, rozhodnutí z jednání 25. září a z 11. října. Vytisky byly rozdány, nejsou-li námitky do 12.30. Tato rozhodnutí budou považována za schválená. Přistoupíme k hlasování. Než zahájím hlasování, tak se ubezpečím, že jsme usnášení schopní, takže zahajuji hlasování. Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně, vše funguje. Začínáme s právou pana Kocha záchrana životů, zvyšování bezpečnosti vozidel v EU. Je to zpráva z vlastní iniciativy, kompromis jedna, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Není to jasné. Zahaju hlasování. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Chcete si to ověřit? Dobře, zahajuji hlasování u pozměňovacího návrhu 35. Končím hlasování. Schváleno. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38. Chcete to ověřit? Zahajuji hlasování u 36. Končím hlasování. Bohužel je návrh zamítnut. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 38 schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 2 schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se kompromis 3 schválen. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 49. Schválena. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Pětka schválena. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 6 schválen. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 65 schválena. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Sedmička schválena. Pojďme se na 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Není to jasné. Zahajuji hlasování. 70. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 70 schválen. Pokračujeme. Imko 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Imko 11, zamítnuto. Imko 18, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 18 schválena. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 71 schváleno. 74, kde je pro, kde je proti, zdržel se 74 zamítnuto. 75, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 75 zamítnuto. 76, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 76 schváleno. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 77, schváleno. 80, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 80, schváleno. 84, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 84. Končím hlasování. 84. Zamítnuta. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 8. Schválen. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se 96. Zamítnuto. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 97, schváleno. 98, 99, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Oba návrhy zamítnuty. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, stovka zamítnuta. Pan Van, pan Van de Kam hlasuje proti vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Každý si dělá, co chce. Ale přesto. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 101. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 102, zamítnuto. 103. 103 se nehlasuje. Pozměňovací návrh 106, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 106 schválena. Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 9 schválena. 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Desítka schválena. IMKO 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? IMKO 12. Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 11. Schválen. IMKO 16. Odpadá. Pozvím se na 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 119 zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 120 schváleno. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 121. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 122, zamítnuto. Kompromis 12, kde pro? Kde proti? Zdržel se kompromis 12, schválen. A hned kompromis 13, kde pro? Kde proti? Zdržel se kompromis 13, schválen. Kompromis 14, kde pro? Kde proti? Zdržel se kompromis 14, schválen Pozměňovací návrh 135, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 135, schválena. Kompromis 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 16 schválen. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, kompromis 17, schválen. 147, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 147, zamítnuto. 148, kdo je pro? Pane Van de Kampe, vám se nelíbí vaše vlastní pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 149. Chcete to ověřit? Tak zahajeme hlasování. Končím hlasování. Pane Ertuge, máte pravdu. 148. Pozměnce na van, pana Vina Van de Kampa, který hlasoval proti, je odhlasován vámi a je schválen. Ještě, jste tady, pane Ertuge. Budeme pokračovat. Kompromis 18, kde pro? Nejdřív 149 odpadá, protože schválili jsme 148. Už jste to pochopil, pane Rikete, skvěle. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 18. schválená. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 20. Schválen. Pozměňovací návrh 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 188. Schváleno. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 189. Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 21. Schváleno. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, kompromis 22 schválen. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 23 schválen. Pozměňovací návrh 196. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 196. Zamítnuta. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, 197 zamítnuta. 198, kde je pro, kde je proti, zdržel se, 198 schválena. 200, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, 200 schváleno, 201, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 201 zamítnuta. 202, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 202 zamítnuto. 203, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 203 schváleno. 204, kdo je pro? Nechci už žádné komentáře. 204, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, 204, zamítnuto, 205, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 205, zamítnuta. Chcete to ověřit? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 205, zamítnut. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 24. Schválen. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 214 schváleno. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 216 schváleno. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 217. Zamítnuto. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 219. Schváleno. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 25. Schváleno. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 26. Schválen. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 27. Schválen. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 28. Schváleno. Pozměnce návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Návrh 7 schválen. 29, kdo je pro, kdo je proti, kompromis 29 schválen, kompromis 30, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 30 schválen. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, 12 schválena. Kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 31 schválen. Kompromis 32, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 32 schválen. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 20. schválena. Pozměnce návrh 1. Chcete si to ověřit? Zahoj hlasování u pozměnce návrhu 20. Končím hlasování. Pozměnce návrh 20 je schválen. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se jednička schválena. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se pozměňovací návrh 2 schválen. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se trojka schválena. A nyní hlasujeme o celé zprávě. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. 43 pro, jeden hlas prosí, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme panu Kochovi, vaše zpráva o bezpečnosti vozidel byla, byla schválena velkou většinou, pan Koch také děkuje. Pokračujeme. Nyní zpráva pana Petra Lundgrena týkající se řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu, výchozí kvalifikace, pravidelné školení a řidičské průkazy. Tak se do toho pustíme. Pozměnce na dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Dvojka schválena. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis jedna schválen. Pozměnce na tři. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, trojka schválena. Máme tu dva identické návrhy, 48, 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se oba návrhy schváleny. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 2 schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 3 schválen. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 4. Schválen. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Devítka schválena. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Desítka schválena. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 11 schválena. A máme tu dva identické návrhy, 60. Oba odpadají, protože jsme schválili jedenáctku. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 12 schválena. Pozice návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Třináctka schválena. Pokračujeme. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 63. Zamítnuta. 14. Chcete to ověřit, pane Ertugu? Tak hlasujeme elektronicky o 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 63. Máte pravdu, je to schváleno. Pokračujeme pozměnec návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale radši si to ověříme, zahajujeme hlasování u 40. Ale mělo by to být schváleno. Končím hlasování. Ano, je to tak. 40 je schválena. Pozměňovací návrh je 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 62. Schválena. 64. Kdo je pro? Identický návrh s návrhem 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Oba návrhy jsou schváleny. 15 B pro, B proti, zdržel se 15 schválena. 66 kde pro, kde proti, zdržel se 66 schváleno. 67 kde pro, kde proti, zdržel se 67 schváleno. 68 kde pro, kde proti, zdržel se 68 schváleno. 69 kde pro, kdo je proti? Zdržel se 69. Schváleno. 7, 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 70. Schváleno. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 71. Schváleno. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 72. Schváleno. 73 Jde jenom o jazykovou úpravu, o tom se nehlasuje. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Pětka schválena. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 6. Schválen. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 7. Schválen. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 19. Schválena. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 20. Schválena. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 21. Schváleno. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 22. Schváleno. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 23. Schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 24. Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 25. Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 30. Zamítnuta. 26. Kde pro? Hlasujeme pozměňovací návrh 26. Kde pro? Kde proti? Zdržel se 26. Schváleno. 27. 27 odpadá, schválili jsme 26. 28. Kdo je pro? Ten proti. Zdržel se. 28 schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 29 schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Pozměnce 30 schválen. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Pozměňovací na 32. Není to jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je to velkou většinou zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 33. Schváleno. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 34. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 35. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování. 35 zamítnuto. 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 36, schváleno. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 37, schváleno. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 38, schváleno. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 39, zamítnuto. 41, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se 41, zamítnuto. 42, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 42, zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, 43, schváleno. 44, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 44, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47, nikdo se nezdržel, nikdo hlasoval proti. Výborně, pane Lundgrene. Vaše zpráva je schválena. Pokračujeme jsme pro manda, budeme elektronicky hlasovat o mandátu pro vyjednávání, kdo je pro, kdo je proti? zahaj hlasování. Končím hlasování. 44 pro, dva hlasy proti, takže máte mandát pro vyjednávání. Blahopřejeme panu Petru Lundgrenovi. Pokračujeme. Pokračujeme, pokračujeme dál. Zprávou Lucy Anderson o přezraničních zásilkových službách. První dva návrhy byly staženy. Začínáme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednička schválena. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis jedna. Schválen. Kompromis sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 7 schválen. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 2 schválen. Pozměňující návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, 40 zamítnuta. Pozměňovací návrh 205. Chcete to, chcete to u 40 ověřit? Zahajuji hlasování elektronicky u návrhu 40. Končím hlasování. 40. Máte pravdu. Návrh je schválen. 205. Odpadá. Kompromis 3. Kdo pro? Kdo proti? Zdržel se. Kompromis 3 schválen. Kompromis 4. Kdo pro? Kdo proti? Zdržel se. Kompromis 4 schválen. Kompromis 8. Kde pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 8 schválen. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 5 schválen. Máme tu ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 23. Má někdo námitku vůči tomuto, vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Žádná námitka není, takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Hlasujeme o kompromisu 23. Kdo je pro? 23. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 23? Kdo je proti? 23. 23. Karimo, není možné hlasovat odděleně o ústním pozměňovacím návrhu? Budeme hlasovat o kompromisu 23 který bere v úvahu ústní pozměňovací návrh. Nebyla přednesena žádná námitka k ústnímu pozměňovacímu, takže teď je součástí kompromisu. Takže hlasujeme o kompromisu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 23. Schválen. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 25. Schválen. Tady to jde rychle. Kompromis 6. Kdo je pro? Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 6 zamítnut. A tudíž eh, projdeme jednotlivé pozměňovací návrhy nyní. Bude to rychle. V první fázi máme pozměňovací návrhy 66 až IMKO 66, je to jedno hlasování. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Je to schváleno. A hned jdeme na kompromis 9. Tak. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 9 schválen. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 10. Schválen. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 10. Schválen. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 12 schválen. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 90. Schváleno. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 88. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, pozměňovací návrh 3 schválen. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, pozměňovací návrh 4 schválen. Chcete to ověřit? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Plus 29, eh, minus 18, takže čtyřka je schválena. Pětka kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se. Pětka schválena. A přímo kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 13. Schválen. Pozměnce 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 7. Schváleno. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 89 schváleno. 24, 24 kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 24, zamítnuto. 158, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 158, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 14, schváleno. Kompromis 14, schválen. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 15, schválen. Pokračujeme, pozměňovací návrh 100, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, stovka schválena. IMKO 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, IMKO 5, schváleno. Kompromis 16, kde pro, kde proti, zdržel se, kompromis 16, schválen. Máme tu IMKO 7, kde pro, kde proti, zdržel se, IMKO 7, schváleno. Kompromis 17, kde proti, zdržel se, kompromis 17, schváleno. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme hlasovat. Elektronicky 109. Končím hlasování. Je jasné, že to jasné nebylo. Pozměňovací návrh je zamítnut. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 18. Schválen. Kompromis 19. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 19. Schválen. Pozměn se 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 119 schváleno. A nyní chcete to ověřit u 119, tak ověřujeme 119. Končím hlasování. 119 je schválena. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 20. Schválen. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 21. Schválen. Imko 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Imko 13, schváleno. Kompromis 22, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 22, Schváleno. Pozměňovací návrh 133, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 133, schváleno. Kompromis 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 24, schválen. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 26. Schválen. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 27. Schválen. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 28. Schválen. IMKO 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? mk 20 schváleno. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 29 schválen. mk 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? mk 22 schváleno. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 30 schválen. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis... Eh, Poslanec 27 schválen. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 31 schválen. Imko 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že to zamítnuto, ale radši si to ověříme. za hlasování. Končím hlasování. IMKO 25 zamítnuto. Zahajuji závěrečné elektronické hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet tři ku třem. Paní Lucy Anderson, vaše zpráva byla schválena. A nyní odhlasujeme také elektronicky mandát pro vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42. Ano, tak máte mandát k jednání. A blahopřejeme paní Lucy Anderson. To je hotovo. Chcete, chcete slovo? Prosím, paní zpravodajko. Děkuji, kolegové. Chtěla jsem pouze říci, že já se ujmu toho majdátu a i výsledek hlasování a přetavím v to, v to vyjednávání, no a uvidíme, jak to dopadne na dalším plenárním zasedání hned. Máme to poznamenáno a pokračujeme. Pokračujeme zprávu pana Base Eichhauta. Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu. Jste připraveni? 59 stránek. Jdeme na to. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 1. Schválen. A nyní kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 2 schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 3 schválen. Pozměňovací návrh 62. Kdo je proti? Zdržel se? 62 schváleno. 55, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 55, schválena. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se kompromis 4, schválen. A nyní pozměňovací návrh 72. Kde je pro? Kdo je proti? Zdržel se 72. Schválena. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Uvěříme to. Zahajeme hlasování u pozměňovacího návrhu 73. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 73 není schválen, je zamítnut. 75. kde je pro? Kde je proti? Zdržel se? 75. Schváleno. Chcete to ověřit? Tak to ověříme. Hlasovali všichni. U poznaceného návrhu 75. Končím hlasování. 24. Tady je to vidět, je to skutečně schváleno. 75 je schváleno. Přejdeme hned NV47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se NV 47. Schváleno. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Tady jsem si jistá, že to schváleno není. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 91. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 5, schválen. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 6, schválen. NV 38. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se NV 38 schváleno. Pozměňovací návrh 110, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 110, zamítnuta. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 7, schváleno. A máme tu doplněk ke kompromisu 7, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 8, schválen. Uzajeme hlasování ke kompromisu 8. Končím hlasování. Kompromis 8 je skutečně schválen. Sto dvacet. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 120 schválena. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 121, schváleno. A přejdeme ke 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 136, zamítnuto. Ověříme to, zahaju hlasování k pozněcím návrhu 136. Já si myslím, že to zamítnuto. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto. 137. Kdo je pro? Tady je určité zaváhání, pane Van de Kampe, kdo je proti? Kdo se zdržel? 137, zamítnuto. 138, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 138, Schváleno. Bylo to jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to jasné. 23 pro. Tak je to skutečně schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 9 schválen. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 151. Zamítnuta. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 150, 154. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 10. Schválen. Sto sedmdesát tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. Začneme znovu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tady je to jasné. Schváleno. 184, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 184, zamítnuto. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 185, zamítnuto. 186, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 186, zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 14. Schválen. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 11. Schválen. 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 184. Schváleno. 311. Ne. Odpadá 106. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se 106, schváleno. 185. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se 185, schváleno. 186. Kde je pro? Kde je proti? zdržel se 186, schváleno. 188, kde pro, kde proti, zdržel se 188, schváleno. 190, kde pro, kde proti, zdržel se 190, zamítnuto. Tak si to ověříme. Hlasujeme 190. Končím hlasování. Máte pravdu, bylo to těsné a pozměnce se 190 je schválen. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 12. Schválen. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 13. Schválen. 196, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 196 schválena. 197, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. se návrh 197 schválen. NV 30, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. NV 30 schváleno. to přeskočíme. Takže tady máme podtitulek jako odstavce, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. NV8, kdo je pro, Není to jasné. Kdo je pro? NV8. Kdo je proti? Uvěříme to. Někteří nezvedají ruku. Zajím hlasování. Končím hlasování NV8. A přesto to bylo dost jasné. Kompromis 15a. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, kompromis 15a schválen. Kompromis 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, kompromis 15 schválen. 211, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 211, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 16. Schválen. 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 229. Schváleno. 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 230. Zamítnuto. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 231, schváleno. 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 233, schváleno. Toto všechno odpadá. A přejdeme Envy 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme to. NV48. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. NV49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV 49 schváleno. 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 243. Zamítnuto. NV 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV 60 schváleno. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 232. Zamítnuto. NV 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 54. NV 54 schváleno. Úvodní ustanovení H u NV. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Tak jdeme nyní na NV 50. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Zdržel se. První část je schválena. Teď třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Třetí část schválena. Dal, o dalších nemusíme hlasovat a pozměňovací návrh 152, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 152 zamítnuta. 247, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 247 schválena. Přejdeme k NV 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV 53. Schváleno. NV 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV55 schváleno. 57. NV57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV57 schváleno. NV59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV59 schváleno. NV61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? NV61 schváleno. Tady se nehlasuje. Pozměňovací návrh 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 245 schváleno. Pozměňovací návrh 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 248 schváleno. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 249 schváleno. A přejdeme to odpadá. 63. Pozměňovací se 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 63. Schváleno. A přecházíme ke kompromisu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 17 schválena. A máme tu doplněk ke kompromisu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to vůbec jasné. Já vím, že máme hodně hlasování, ale zahájíme hlasování elektronicky o doplňku ke kompromisu 17. pane Van de Kampe, jsme odhlasovali sedmnáctku a teď hlasujeme o doplňku ke kompromisu sedmnáct. Všichni tomu rozumí? Tak elektronicky. Končím hlasování. Doplněk ke kompromisu byl zamítnut. a přejdeme split vote. Pozměnce návrh 272. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se první část, schválena. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se druhá část, schválena. Ověřujeme u druhé části. Končím hlasování. Plus 23 proti 22 je to schváleno. Druhá část schválena. se návrh 278, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 278 schváleno. 279, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 279, zamítnuto. 273, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 273, zamítnuto. 274, kde pro, kde proti, zdržel se 274, zamítnuto. 275, kde pro, kde proti, zdržel se 275, schváleno. 280, kde pro, kde proti, zdržel se 280, schváleno. A nyní chcete si ověřit 280. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. 280 schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 18 schválena. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 292 schváleno. 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 293. Zamítnuto. 302. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 302. Já bych řekl, že je to schváleno. Chcete to ověřit? Ověřujeme. Hlasujeme o 302 elektronicky. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 295, zamítnuto. 296, kdo je pro? 296, ano. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 19, schválen. A máme tu doplněk ke kompromisu 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Doplněk schválen. A přejdeme 301. Pozvěc jsem 301. Kdo je pro? Máte seznam všichni? Ano. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 301. Není schválen. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 307. Zamítnuto. 334. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 334, zamítnuto. 303, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. 303. Končím hlasování. Je to schváleno. 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 304. Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 333. Zamítnuto. 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 305. Schváleno. 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 306. Schváleno. 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 308. Zamítnuto. 309. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 309. Schváleno. Chcete to ověřit? Zahaj hlasování 309. Končím hlasování. A je to skutečně schváleno. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 310. Zamítnuto. 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 312. Schváleno. A přímo přejdeme Ke kompromisu 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 21 schválen. Chcete si to ověřit? Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Máte pravdu, kompromis 21 není schválen. Takže budeme hlasovat. NV11. Druhá část. Kdo je pro? Vy jste se ztratil, pane Ertugu? V NV11 se nehlasuje o první části. Hlasujeme. V pořádku. Dobře, kdo je pro? Kdo je proti? Radši si to věříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Není to schváleno. A teď přejdeme tedy k poznacím návrhu 335 až po 342. Budeme blokově hlasovat tyto pozměňovací návrhy 335 až 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Všechny tyto návrhy jsou zamítnuty. Budeme pokračovat. 345. Eh, Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se 345. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Tak dobře. Zahajeme hlasování u 345. -ky. 345. Končím hlasování. Proti 29, zamítnuto. 346, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 346, zamítnuto. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 348. Schváleno. 347. Odpadá. 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to zřejmé. 347 odpadla, protože 348 byla schválena. Je to jasné? Takže tady jsme u 343. Ale není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 344 odpadá. A nyní budeme hlasovat o 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 352 zamítnuto. A nyní přejdeme přímo k 349. Kdo je pro? 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 349. Zamítnuto. Budeme ověřovat 349. Končím hlasování. 349 zamítnuto. 350, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 350, schváleno. 351, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 351, schváleno. A nyní 355. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 355, není schválen. 354, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 354, schváleno. A nyní podtitulek Envy, kdo je pro, Někteří padají ztraceni, Máme toho ještě hodně před sebou. Takže pod titulek Envy, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A přímo jdeme k NV23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. NV23. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista šedesát pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jak hlasujete, Lucy? 365. Nikdo se neúčastní hlasování. Takže můžete to možná vyvážit. Ano, musíme to ověřit. 365. Končím. Je to schváleno. Kompromis 21b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 21b je schválen. 369. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 369 schválena. 370. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 370 schváleno. NV26, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 374. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Je to zamítnuto. Ověříme to. Zahoj hlasování o pozornacím návrhu 374. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. 375. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 375. Schváleno. 378, kde je pro, kde je proti, zdržel se 378, zamítnuto. 383, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 383, schváleno. 384, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 384, schváleno. A nyní NV 28, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se NV28, druhá část schválena. Podtitulek NV, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. A je to schváleno. NV31, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. NV31, schváleno. NV34, druhá část, kdo je pro? ne proti, zdržel se, NV34 druhá část, schválena. 390. Kdo je pro. Paní předsedkyně se omlouvá. A je dobře, že mě sledujete. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 22. Schválen. 390. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se 390, schváleno. 391, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 391, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 23, schváleno. 401, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, 401, schváleno. 402, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 402, schváleno. 403, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 403, schváleno. 404, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 404, schváleno. 405, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 405, schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 24. Schváleno. Pozor, je tu doplněk ke kompromisu 24. Kdo je pro? Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Doplněk zamítnut. Přejdeme k návrhu 419 první část, kde je pro, kde je proti, držel se 419 sváno. A nyní Čtyřista dvacet čtyři. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se. 424 schváleno. A pokračujeme. To odpadá. 446, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 446, první část, schváleno. 444, kdo je pro? Kdo je proti? Někteří nehlasují. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 447, bude je pro? Bude je proti? Zdržel se. 447 schválena. 448, bude je pro? Bude je proti? Zdržel se. 448 zamítnuto. 442, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 442 zamítnuto. Podtitulek Envy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se podtitulek schválen. Envy 41, druhá část. Envy 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 25, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 25, schválen. A přejdeme k pozornicímu návrhu 462. Kdo je pro? Kdo je proti? Zřel se 462 zamítnuta. Chcete to ověřit? Zaujeme hlasování. 462. Končím hlasování. Máte pravdu. Je to schváleno. Čtyřista šedesát pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to schváleno. 466. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tento pozměňovací návrh je schválen. A přejdeme přímo k NV42, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se NV42, schváleno. NV43, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se NV43, schváleno. Kompromis 26, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se kompromis 26, schválen. 470. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 472. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 472. Schváleno. Budeme to ověřovat. A mohu hlasovat. Končím hlasování u 472 a je to schváleno. 471, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 471 schváleno. A nyní přejdeme k pozornosti návrhu 475, kde pro, kde proti, zdržel se, tento pozornosti návrh není schválen. 476 kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tento návrh není schválen. 477. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ten, tento návrh není schválen. 478. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. Budeme o tom hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování u návrhu 478. Ještě, že tu mám kolegy, děkuji. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je skutečně schválen. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se Jednička schválena. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Dvojka schválena. Přejdeme ke čtyřce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Čtyřka schválena. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Pětka schválena. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Šestka schválena. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se sedmička, schválena. Není dvanáct, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Dvanáctka, schválena. Čtrnáct, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 12, schválena. NV citace jedna kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, NV citace 1 je schválena. NV citace 11, je pro, kdo je proti, zdržel se, NV citace 11 schválena. NV citace 14, je pro, proti, zdržel se, NV citace 14 schválena. NV citace 15, je pro, proti, zdržel se, NV citace 15 schváleno. Envy citace 16, kde pro, proti, zdržel se, je to schváleno, už to předjímáte, to je v pořádku. A přímo NVF, kde pro, kde proti, zdržel se NVF, schváleno. NVG, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, NVG schváleno. Chcete to ověřit? Tak si to ověříme. NVG. Končím hlasování. NVG je skutečně schváleno. NVH, jde pro, kde proti, zdržel se NVH, Schváleno. NVE, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se NVE, schváleno. 28, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 28, schváleno. 31, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 20, 31, schváleno. 34, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, není to schváleno. Další, ještě, je tady ještě NVM. NVM, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, NVM, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 proti 10. 10 hlasů se zdrželo. Zpráva pana Eichhauta je schválena. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot? Pane Eckhaute, chcete se k tomu kratičce vyjádřit, ne? Nous continuons. A pokračujeme. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu Rady 2010-40 týkající se o dobu pro přijetí aktu v přenesené pravomoci. Spravodajku je Gesine Meissner. Pozměnec návrh 2 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní zahají hlasování o konečné podobě dokumentu. Là, ça a été... Euh, je ferme le... A končím hlasování. A zpráva byla schválena 42 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nestršel. Skvěle. Pokračujeme dál. A na řadě je dohoda Evropsko-středomořská mezi Evropou a Marokem o leteckých službách. Tady byl zpravodajem pan Rikej. Vy jste jednoduše buď pro nebo proti a hlasujeme elektronicky. Zahají hlasování. Tady ta první řada se zdá, že je trochu nepřítomná duchem s takovýmto hlasovacím seznámem. No každopádně už končím hlasování. 44 z vás je pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže blahopřejeme panu Rike. Monsieur Basekut, vous vouliez prendre la parole. La parole est à vous. Pane Eckhaute, chcete se vyjádřit? Chcete a posloucháme. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, chtěl navrhnout, abychom zde odložili toto hlasování a to z několika důvodů. Za prvé, počítalo se s tím, že se bude hlasovat hodinu a už zaostáváme. Takže teď, když by začali někteří odcházet, tak by to ani nesvědčilo demokratickým poměrům v tomto výboru. A za druhé, víme u této zprávy, že ty kompromisy jsou velice chudé, některé z nich neprojdou, takže opravdu to hlasování se protáhne, nevím, zda na to všichni máme sílu. A za třetí, eh, pokud se to odloží, tak potom ale zas nebudeme hotovi včas na hlasování o u Envy. Je to o obnovitelné záležitosti a Envy um, bude hlasovat 23. října. My jako TRAN to nezvládneme předtím ale zvládneme to před ITRE, který je vůči výbor. Na druhé straně některé záležitosti jako biopaliva, které jsou um, pro TRAN i tak instrumentální, tak tam to nemůžeme už pak tím pádem ovlivnit, což je ta špatná zpráva. Chtěl jsem vás se vším seznámit a když jsem to zvážil, tak přece jen jsem došel k závěru, že by bylo lepší nyní dnes nehlasovat, pokud si přesto někdo chcete hlasovat, tak prosím, ale připravme se na velice dlouhou historii. Monsieur... Chci, aby se vyjádřili i ti pro, i ti, kteří jsou proti. Pan Salini. la, la, la, la proposta di rinvio del voto per noi è, è, è... Já navrhuji, aby se opravdu odložilo to hlasování. Ten problém je u Envy, nikoli u ITRE, ale na druhé straně by bylo dobré dát Envy na definovaný mandát, ale odlehla. Je comprends les, les préoccupations euh, des personnes qui ne peuvent pas rester plus longtemps. Euh, Ano, chápu obavy těch, kteří tu nemohou zůstat déle. Máme další bod, který je velmi významný následně, ale je skutečně škoda, že nemůžeme podpořit žádost zpravodaje, protože když nebudeme hlasovat dnes, tak vše, co souvisí s výborem Envy, vlastně už ztratí tu vazbu, tu provázanost. A to je opravdu problém. Já chápu obavy a skutečnost, že řada poslanců musela odejít, ale současně máme prostě nabitý pořad jednání ve výboru TRAN. Máme toho hodně. Takže já jsem si prostě chtěla ještě něco upřesnit. Zeptám se vás tedy, jde o výhradnou eh, pravomoc eh, v té záležitosti nebo ne? Paní Foster za EKR. Já bych jenom krátce se k tomu chtěla vyjádřit. My všichni to známe, co by zpravodajové, že ono je to obtížná záležitost si to nějak hezky odhlasovat. Ale na druhé straně musím říci, že u první zprávy pana Eckhouta, to byla zpráva z vlastní iniciativy 40 stránek a těch kompromisů není dost. Tady bychom měli doporučit, pokud někdo vypracovává zprávu z vlastní iniciativy a je to na půdě tohoto výboru, že se do toho musí dát mm, plnou parou tak, aby těch kompromisů bylo více, abychom potom nebyli v tak zoufalé situaci, aby to nebylo takhle rozprostřeno široce. Mně nevadí, že zůstaneme déle. E, myslím si, že to stojí za to, ale tady spíše jde o to, aby se zpravodaj vložil do toho vážněji a aby dosáhl více kompromisů. Já nevím, jak to opravdu dopadne ale každopádně já klidně budu hlasovat, pokud většina bude pro. Dobrá, děkuji. Kdo je tady zpravodajem za Aldi? Za Alde. Uh, Madam Chair, uh, I do... Paní předsedající, já chápu ty obtíže ze strany některých frakcí u nás uh, oni neplatí, ale musíme je vzít v úvahu. Na druhé straně ono by se vyplácelo si to nechat přehlasovat, než se do toho pustí Envy. Takže co kdybychom hlasovali ve Štrasburku? Tam si najít nějakou, nějaký prostor. Ale, Madame Ayuto. Dobrá, paní Ayuto, prosím. non trovo valida. Jenom stručně. Já eh, to odůvodnění pro odložení hlasování nepovažuji za správné, jenom protože je pozdě. Bylo to na dnešek naplánováno a nemá smysl to jenom z tohoto důvodu teď přerušit. Pokud jsou to politické důvody, tak o nich můžeme mluvit, ale jenom kvůli tomu, že lidé už odcházejí, odložit hlasování nemyslím, že je v pořádku. Já se omlouvám. Gue? Omlouvám se, spletla jsem pořadí, paní Verže. Start votes and go. Já si myslím, že je to tady hloupost, ta diskuse. Hlasujeme a pak se můžeme rozejít. Takže kdo je pro odložení hlasování? Zvedněte ruku. Kdo jste pro to, aby se hlasování odložilo? Ti, kdo jste proti, savent pas copier la, Je pense que... Jo, eh, eh, eh. To asi clair, hein? Zdalo se to jasné. Kdo je pro hlasování zprávy dnes? Kdo souhlasí? Kdo říká ano? Kdo říká ne? Většina říká ne. Takže zpráva pana Base Eichhauta je přeložena na další zasedání našeho výboru. Pane Eichhote, spojte se se sekretariátem, abychom eh, rychle našli termín. Pane Teličko, prosím. Madam Chair. Paní předsedající, já jsem se domníval, že se ještě bude hlasovat po druhé, eh, totiž, že se to zvládne před hlasováním na Envy. Já vím, že se to má hlasovat v pondělí večer, ale nezvládli bychom to ještě přece jenom předtím. Ono je přece legitimní, že bychom jim mohli dodat hlasování, než si Envy vytvoří názor. On le respecte. Poslouchejte pana Teličku, když mluví kolega, tak mu projevte, projevte mu trochu úcty, když mluví váš kolega. Máte slovo, pane Teličko. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se domníval, že se bude hlasovat i o mém návrhu jinými slovy, že si zkusíme odsouhlasit, zda bychom nechtěli hlasovat ještě před hlasováním na Envy. Na Envy se bude hlasovat v pondělí večer, ale já bych rád apeloval na všechny kolegy, členy našeho výboru, abychom se to snažili stihnout před hlasováním v Envy. Eh, ono určitě bychom snížili relevanci našeho hlasování a i to stanovisko, které k tomu chceme zaujímat. Uh, I think what we can say now... Pane Eckhout, tady si myslím, že je že to stojí za pokus, ale na druhé straně pondělní večery jsou už poměrně ve Štrasburku vybukované. Nevím, zda se to podaří, ale souhlasím s tím, že by se to mohlo zkusit. I když ty možnosti tam jsou velice omezené, eh, v Envy se hlasuje pondělí večer, ale možná by to ještě šlo předtím. Takže já souhlasím s návrhem pana Teličky. Spíše nevím, zda se to prakticky dá vyřešit, ale rozhodně za pokus to stojí. Dobře, uděláme maximum pro to, abychom mohli hlasovat vaši zprávu před eh, výborem Envy. Gestorský výbor je ITRE, ale předtím bude ještě Envy. Pane Base Eichhaute, domluvte se se sekretariátem, abychom se podívali na program výboru, abychom mohli hlasovat vaši zprávu. A pokračujeme v našem jednání. Kdo chcete opustit sál, tak vás prosím, abyste tak učinili v tichosti. A pokračujeme. Výměna názoru s generálním ředitelstvím MOVE o balíčku opatření v dvou aspektech. Jednak vnitřní trh a sociální záležitosti, to je první aspekt. Ještě jednou apeluji na odcházející, nerušte nás, prosím. Voilà, c'est mieux. Alors... je A, jak je vám známo, paní komisařka Bulcová prezentovala tento balíček 31. května na plenárním zasedání a pak 19. června na našem výboru. Dnes se koná výměna názoru eh, GŘ MOVE, kde máme i odborníky 16. října konzultace s odborníky a pak ještě 22. 23. listopadu bude další etapa rozprava za přítomnosti zpravodajů, kteří připravují návrh zprávy a ten bude pak zvážen v lednu. Navrhuji tuto diskusi rozstřídit a začít tou první části tedy těmi sociálními a tržními aspekty a pak budeme pokračovat silničními poplatky. Tedy nejdříve dávám slovo paní Werner. E, vy se sem nepůjdete posadit vedle mě? Dobrá, zůstaňte, kde jste, pokud tomu dáváte přednost. A Nejdříve nám představíte tu záležitost vnitřního trhu a sociálních záležitostí. Tam je například přístup eh, k trhu, eh, vysílání řidičů, eh, typy vozidel máte 10 minut maximum. Pak pan zpravodaj a stínový zpravodajové pak posléze dostanou slovo a pak ještě i spontánní řečníci, kteří by se chtěli zapojit do diskuse je to velice politické téma, výsostně politické. Já si vážím toho, že se k tomu kolegové opravdu chtějí vyjádřit. Bude to dobré, hlavně se přihlaste zcela jasně. A zároveň chci zdůraznit, že máme necelé dvě hodinky na tuto výměnu. To je sedm legislativních návrhů celkem. Tedy apeluji na kolegy, eh, hovořte disciplinovaně, nerozvádějte to tak, abychom pak eh, opravdu měli i ty odpovědi k dispozici. Takže nejdřív paní Vermeer, 10 minut, eh, prosím, uveďte nás do problematiky. Máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, je suis très bien ici. Děkuji. Paní předsedkyně, jsem tu obklopena celým týmem, který se zabývá jednotlivými návrhy, protože jsme tu proto, abychom se snažili zareagovat na vaše otázky co nejpodrobněji. Jak víte, tato iniciativa týkající mobility, která byla eh, komisi přijata 31. května, je součástí eh, širšího pačítku, palíčku Evropa v pohybu, eh, čistá, propojená mobilita a e, chceme se šířeji podívat na silniční dopravu a komplexním způsobem. Víme, že těch výzev je tam mnoho a dochází k mnoha změnám, což je dáno obchodními modely, technologickým vývojem. Potřebujeme, aby vše bylo udržitelnější a zároveň ale dochází ke tvorbě nových, nových nerovností což nás motivuje k tomu, abychom si do hledáčku vzali výzvy i změny, Eh, v oblasti mobility a i ty technologické záležitosti a spadá to do rámce našeho výboru, vašeho výboru, zabývat se i sociální férovosti u zaměstnanců v tomto odvětví. Proto přicházíme v našich návrzích s mm, vyváženým přístupem a eh, první kolo diskuse se bude týkat eh, aspektu tržních. Cílem je prosazovat účinný konkurenceschopný vnitřní trh a zajistit vhodné a férové pracovní podmínky, zejména pro řidiče z povolání. Zároveň chceme přispět i k environmentálním cílu. To je ta záležitost poplatku za využívání infrastruktury a pak digitalizace odvětví, to se bude probírat v té druhé v tom druhém kole v té části sociálních záležitostí, tam je pár urgentních záležitostí, kde mnoho věcí nefunguje, jak by mělo. Chceme co nejvíce těch návrhů ještě přijmout do červnových voleb v roce 2019. A proto máme zájem na tom pokračovat svižně ku před. Než přejdu k meritu věci, chci zmínit, že existuje i sada eh, iniciativ eh, v rámci druhého balíčku mobility. V současné době to má komise na programu 8. listopadu. Tam máme eh, celou řadu sekundární legislativy i nelegislativní návrhy. Jedna to je revize vozidel pak ještě autobusu a autokaru, kde máme další možnost, jak poskytnout občanům alternativu k cestování e, osobním automobilem, pak ještě alternativní pohon, kde chceme mít více dobíjecích stanic a mm, vše toto v rámci e, financování, pak normy pro e, ty dobíjecí stanice, srovnávání cen, za palivo a pak vím, že vás rovněž zajímá ta směrnice o um, kombinované dopravě, kde se to týká i kabotáže. Pár klíčových prvků našeho návrhu, vynasnažím se hovořit stručně u kabotáže, cílí náš návrh na sjednodušení pravidel, aby byly snažší snáze prosaditelné, nechceme dále otevírat či omezovat trh. Velice bedlivě jsme se snažili eh, pozorovat, co se na trhu děje, provedli jsme dopadové studie a eh, zabýváme se i otázkou eh, firem na poštovní schránku. Chceme posílit kritéria zřizování firm a rovněž i toho, jak mohou fungovat i v jiné zemi a užší eh, správní spolupráci mezi zeměmi, aby mohly firmy lépe monitorovat a i um, nad nimi zpravovat kontrolu. Pak máme malá um, malé nákladní automobily SUV. Snažíme se tam dospět ke kalibraci, aby to nebylo příliš těžké, ale musí tam existovat nějaká minimální úroveň profesionalizace. E, v tomto odvětví bohužel jsme se dozvěděli, že se obchází e, požadavky na nákladní dopravu tím, že se to e, pod tuto kategorii vše eh, dává. Eh, rovněž eh, si myslíme, že je třeba lépe při, přizpůsobovat kapacitu um, sezónním výkyvům. Co se týče pracovních podmínek, Domníváme se, že řidiči by měli mít jak každotýdenní čas na odpočinek, tak i řádné ubytování. Už se o tom začalo hovořit i na radě, že totiž chceme nahlížet na parkovací kapacity, takzvané bezpečné, jako součást řešení. Pan Van Dalen nám umožnil studií tím, že byly uvolněny prostředky na pilotní projekt ještě v rámci rozpočtu na rok 2017. Načasování eh, by nemohlo být lepší. Rovněž navrhujeme změny při organizaci těch každotýdenních eh, časů na odpočinek s tím, že tam bude nově eh, zabudován i čas na návrat domů a nová flexibilita, nový flexibility, harmonizace eh, jízdních eh, harmonogramů řidičů, ale zároveň s tím zlepšíme i bezpečnost na cestách a zatraktivníme tuto profesi. Víme, že v některých zemích už hrozí nedostatek řidičů. Navrhujeme rovněž konkrétní podmínky eh, v rámci pravidel těch eh, nechvalně známých mm, pravidel pro vysílání pracovníků a právě se chceme zaměřit na odvětví eh, spediční. Víme, že se to týká i silniční dopravy a my přicházíme s návrhem režimu, který zohledňuje specifické rysy tím, že tam budeme přizpůsobovat požadavky tomuto odvětví. No a poslední bod. Chceme eh, harmonizovat prosazování, eh, posilovat eh, spolupráci správních orgánů členských států. Obsahově tam se snažíme podpořit využívání digitálních dokumentů, což zlevní správní náklady i kontrolních úřadů. To co víme, hovoří o znatelných úsporách i z pohledu administrativní zátěže 3 až 5 miliard za 15 let se tam objevuje. A nyní k těm postupům, pokud dovolíte. Jak si paní předsedkyně možná připomí, vzpomínáte, eh, navrhli jsme to na plenárním zasedání, jsme to přednesli v době, kdy to komise eh, schválila stejný den, Eh, pak eh, generální ředitel se sešel i se zpravodají, prezentoval návrhy i asistentům a sekretariátu. Nyní jsme víceméně v každodenním kontaktu na všech úrovních, vždy ochotně reagujeme na jakékoliv dotazy. Rada. Tam bych si dovolila uznat, jak krásně se toho ujalo estonské předsednictví. Velice intenzivně už se pustilo do práce a ten pokrok je znatelný e, právě v oblasti sociální i vnitřního trhu. Tam mohu e, informovat, že 5. prosince se to bude probírat na samitu pro dopravu a tady tento pokrok asi otevře dveře obecnému přístupu v dalším pololetí pod bulharským předsednictvím v červnu a pak by rada měla být už připravena k trialogu předsednictví. Rovněž ještě v prosinci na samitu navrhuje takzvanou orientační rozpravu o silničních podplacích, protože tam je to pomalší. Kompromisní řešení pra, eh, přichází z členských států o různých záležitostech. Například eh, tam jsou pravidla pro zakládání firm, které se týkají zejména těch firm na poštovní schránku, pak eh, kalibrace, lepší využívání tachografů, lepší legislativní spolupráce mezi členskými státy. Nebudete překvapeni, když vám sdělím, že jiné záležitosti, jako například kabotáž, tam je ta diskuse mnohem intenzivnější, ale přesto je to ovzduší konstruktivní a jsme svědky očitého vývoje i kreativních řešení, které se ujmou systematicky té tématiky kabotáže. U těch sociálních návrhů máme společné jmenovatele, například přespávání přímo v nákladních vozidlech a navracení se domů. Tam už se to začíná opravdu objevovat u um, členských států jako téma. Diskuse na fóru rady obecně o směrnici o vysílání pracovníků se má konat 23. října na radě EPSCO a včera se v Koreperu o tom hovořilo a tam se opravdu znovu potvrdilo, že máme státy rozdělené do dvou eh, poměrně jednoznačně vyprofilovaných skupin. Proto jsem zde, ráda odpovím na vaše otázky a bych vám umožnila jako našemu vedoucímu výboru a i výborům EMPL a um, bychom se tím mohli konstruktivně zabývat. Chci opak, zopakovat, že z pohledu komise cílem je přijmout a e, nechat si schválit co nejvíce těchto legislativních záležitostí před e, koncem mandátu tohoto parlamentu. E, pan předseda Juncker, který rozeslal dopis Letter of Intent společně se svým projevem Ústavu Unie, to rovněž takto nahlíží. Času není nazbyt, tedy ráda odpovím na všechno, co se dá nyní a pokud se to nepovede, tak si otázky vezmu sebou a odpovím na ně elektronicky. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za tento široký úvod který by asi vyžadoval ještě další doplnění, ale nemáme zase tolik času. Dám slovo všem, kteří se přihlásili a začnu panem de Grande. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem přijel ze Španělska dnes, měl bych být tam, ale uh, chtěl jsem uh, uh, chtěl jsem se uh, zúčastnit i tady. Uh, jenom chci říci, že uh, v, uh, španělská ústava zůstane uh, zachována. V, co se týče palíčku mobility, lepší podmínky pro konkurenceschopnost, lepší integrace, intermodalita, sociální spravedlnost, zlepšení pracovních práv, pracovních podmínek, méně emisí, Eh, to všechno jsou samozřejmě zásady, eh, které ehm, všichni sdílíme. Eh, jsou si hm, chválihodné, ale musíme mezi řádky také vyčíst to, co se tam skrývá. Samozřejmě jsme pro flexibilitu, ehm, pro týdenní doby na odpočinek, ale návrh komise Eh, s ohledem na doby odpočinku eh, v kabinách nákladních vozidel eh, v sobě skrývá ještě celou řadu otázek vhodné možnosti ubytování, včetně možnosti sanitárního zařízení otázka je, jak toto kontrolovat. Někdy je možná hotel horší eh, um, ubytováním nežli eh, kabina nákladního vozidla. Eh, potom tady máme ustanovení o vysílání zaměstnanců ta, kdy to není příliš konzistentní se směrnicí. Máme tady úpravu eh, vysílání zaměstnanců na několik měsíců, ale v oblasti dopravy eh, to vlastně není všude eh, úplně na místě. Potom přístup k trhu na mezinárodní úrovni. Tady jsou určité prahové hodnoty pro malá užitková vozidla, která se mají také pro tyto účely eh, využívat, eh, tedy vozidla pod 3,5 tuny. Bylo by dobré, kdyby nám komise mohla říci, z jakých důvodů to, eh, tu úpravu navrhuje takto a jak ten problém vyřešit. A protože máme málo času, tak jenom jedna všeobecná připomínka. Já vím, že je to politická záležitost. Komise eh, nám musí prokázat, že všechny tyto kombinované návrhy balíčku eh, mobility eh, opravdu nebudou škodit jaksi konkurence schopnosti nebo poškozovat konkurenci. A zdali to nebude výhodnější pro bohaté země a nevýhodné pro chudší země. Zdá se mi, že to může mít asymetrické dopady, nespravedlivé dopady a mělo by, měli bychom na toto přihlížet přihlížet při hodnocení tohoto balíčku. Děkuji. Nielsen, Děkuji. Pan Nielsen má slovo, prosím. No, já bych spíš dal přednost citátu z pana Junkra, který několikrát opakoval, že v Evropské unii by opravdu nemělo docházet k sociálnímu dumpingu, což je takový dobrý výchozí bod, kdykoliv pracujete na takovéto záležitosti. A z tohoto důvodu mi opravdu dělá starost, kdykoliv hovoříme o obchodních modelích, že tam se objevují možnosti si jakoby vybírat pravidla. Že firmy si mohou zvolit, kde budou, podle toho, kde mají ať už nižší daně nebo levnější náklady na pracovní sílu, protože to je sociální dumping v praxi. A tomu musíme udělat přítrž. Já se zabývám problematikou těch firm na eh, poštovní schránku a snažím se tam situaci zlepšit. U pravidel kabotáže. Tam vlastně nezáleží na tom, zda se jedná o dva, pět nebo sedm dní. Zásadní otázka je, dá se to vůbec monitorovat, dá se to nějakým způsobem zjišťovat eh, ten faktický stav věcí, či jej kontrolovat. Ano, ono je chválihodné, že se komise o něco snaží, ale pak by vše mělo být snadno prosaditelné. Digitální tachografy, Zda tedy řádně fungují, pokud by byly povinny v úplně všech vozidlech, tak to by byl první krok k monitorování situace. A zároveň by to usnadnilo i zákrok proti těm porušitelům pravidel. Kabotáž je záležitost, se kterou se musí něco dělat, pokud se chceme řídit tímto motem předsedy Junkra k sociálnímu dumpingu. A nyní eh, kombinovaná dopravní řešení, integrovaná doprava. To je velice fajn. V některých evropských eh, regionech se dají řešení najít, ale jinak by se to mělo řešit trhem. Trh v tom rovněž vidí zájem. Neměli bychom do něj zasahovat. Nesmíme přijít s nějakými pravidly, které pak budou obcházeny a které negativně ovlivní kabotáž. Tam kontrola a monitoring, jak to vyřešit, to je zásadní. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Pan Robert Zile další na řadě. Uh, uh, no, tady se domnívám, že už jsme to probírali, nebudu se opakovat, takže pouze pár záležitostí. Za prvé děkuji komisi za vysvětlení i za vylíčení těch očekávání i náznaky toho, jak to vypadá na radě. Na tom záleží jak vám, tak nám aby to tam pokročilo. Já se nedomnívám, že tam bude až tak velký rozdíl u těch sociálních záležitostech, ale spíš u té rady jde o to, že tam jsou dvě solidní skupiny vyprofilované a ono to tak vypadá i v parlamentu a často to není odvislé ani od jejich politické příslušnosti. V tom ten problém opravdu spočívá. U toho vysílání pracovníků dlouhodobě mým cílem nezávisle na balíčku mobility je společný trh je společný trh. I kdyby to u té kabotáže nebylo správné, tak si musíme nejdříve položit otázku, je to jeden společný trh nebo 28 separátních trhů. Musíme mít jednak určité minimální sociální podmínky, ale jinak už to přenechme konkurenci, hospodářské soutěži. Tou filozofii jinak eh, neuspějeme. Tady mám otázku, či apel na kolegy. Pochopte, prosím, že můžeme vyslat signál, že jsme rozděleni v EU, co se týče silniční dopravy a ono i u toho návratu domů. Já stále ještě nevím, co je vlastně definicí domova. Je domov určován eh, tou, jak registrační značkou vozidla nebo adresa nějaká registrovaná a tak dále. Mnozí evropští občané mm, se přece by měli mít možnost rozhodnout, když mají volno, se vydat jinam, než někde, kde je to v papírech. Tady opravdu je to koncept, kde jsem se zatím nedočkal odpovědi a proto nejsem schopen tento návrh podpořit. Možná na pracovních skupinách rady to je někomu jasnější, ale zatím jsem se nedočkal jednoznačné definice. Takže na této etapě je to z mé strany vše. Jinak musíme spolupracovat, abychom se dobrali nějakých nejlepších možných eh, záležitostí řešení. A ještě poslední věc. Výbor EMPL eh, se zabývá eh, směrnicí o vysílání pracovníků pouze u těch úvodních ustanoveních. A pokud se to dostane na plenární zasedání, tak tam všichni víme, že úvodní ustanovení nejsou právním aktem. Takže to bude mít dopad na všechny zúčastněné strany. Budeme se bavit o balíčku mobility velice dlouho a zároveň to ale chceme dotáhnout dokonce před koncem našeho volebního období. Ale pokud nenajdeme nějakou právní jistotu, pokud parlament nedotáhne dokonce eh, tu směrnici o vysílání pracovníků z důvodu politického tlaku ze strany některých členských států, tak hm, nevím. Tam budou zcela jasné nejistoty. Zatím, co se týče mobility, tak se to tam zračí pouze v úvodních ustanoveních, to je příliš nejisté. Uh, thank you, madam. Pan Telička, děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Všem je nám známo, že zde máme co dočinění snad s nejzávažnějším balíčkem legislativním se kterým jsme kdy pracovali. Zároveň je to politicky citlivé, má to hodně technických aspektů a má to obrovské dopady na trh, i na sociální podobu trhu a i na e, finanční stanovování poplatků tedy. A naše názory se liší nikoli pouze na půdě rady, ale i zde v této sněmovně. Zároveň zatímco jsme se zatím nepustili ve výboru do opravdu hloubkové debaty, členské státy si už jednotlivě přistupují k určitým krokům, které bychom sice z jedné strany mohli vidět jako v určitém smyslu prozatímní, ale zároveň to ovlivňuje jejich přístup k věci a víceméně to trochu předjímá i výsledky toho vyjednávání. Takže tady z mé strany apel, než se vyjádřím dále, v tom smyslu. Za prvé, prosím komisi, aby se pustila, eh, aby se spojila s těmi členskými státy, které už se snaží zavést ať už legislativní nebo nelegislativní opatření a apelovala na ně, aby je zatím odložili, eh, než se situace vyjasní. Aby se negativně neovlivnila kvalita výsledné legislativy. Ano, tématem je eh, jednak společný trh, jednak eh, sociální dumping. Tam u toho sociálního dumpingu si pod tímto pojmem eh, každý představuje něco jiného a možná i ten společný trh není tak jednoznačný v očích každé politické skupiny. Ale pokud chceme uspět, pokud chceme mít předvídatelný, konzistentní a spravedlivý právní rámec, tak budeme muset každá politická skupina bude muset eh, být připravena na kompromis. V opačném případě budeme mít dlouhatánský mm, hlasovací seznam mnoho poznacích návrhů a neprospěje to nikomu. Je jasné, že máme eh, v Evropě protekcionismus, ale na druhé straně máme i případy eh, firem speditérských, eh, to mohou být mimo evropské firmy, ale třeba i francouzské nebo nizozemské, eh, které si projíždějí různými členskými státy celé dlouhé týdny a ten eh, řidič si někam přespává úplně náhodně a víceméně nemá normální život. To je jeden extrém. Na druhé straně bychom narušili vnitřní trh, narušili hospodářskou soutěž, kdybychom to regulovali přehnaně. Obě záležitosti jsou nebezpečné a měly by dopad nikoli pouze na odvětví dopravy. Měly by dopad i na jiné ekonomické záležitosti a na hospodářskou soutěž mezi členskými státy. A pak jiné ještě záležitosti. Je jasné, že existuje potřeba řešit nějak ten čas na odpočinek. Ale ty návrhy, jak to vypadá, tak tam jsou velice vágní, jak definice, tak i ta ustanovení jsou vágní. A navíc často nejsou podklady ve smyslu dopadových studií, které by nám přes, nás přesvědčí, že stojí za to. Například eh, termín A. Řidič se má vrátit, ale nákladní auto eh, to se vrátit, o tom návratu se tam nehovoří, ale přece mně jde o to, že eh, kdybych já byl speditér, tak toho řidiče například Flexbusem dosáhnu v horizontu hm, hodin dosáhnu toho, že se mi ten řidič vrátí, ale co ten co ten nákladák. Tam přece speditérům jde hlavně o to, že chce ušetřit na eh, parkovních poplacích. Eh, paní mm, předsedkyně, já vím, že už mi došel čas, ale buď teda k tomu budeme přistupovat eh, seriózně, nebo to vezmeme obecně a k ničemu to nepovede. Tady se o tom chceme bavit pořádně. Takže příklad, kabotáž. I zde se snažíme šetřit na druhé straně je to velice obtížné to nějak řešit, nejsou parkovací místa a tak dále. Takže celkově balíček je poměrně dobrý, ale celá řada záležitostí je tam problematická a já apeluji na všechny z nás. Mějme politickou odvahu eh, a eh, tlačme na obě strany, řeknu alibisticky, aby ten balíček stál za to i z pohledu speditéru, eh, i z pohledu státu a dopravních odvětví. Já zatím pracuji na vlastních návrzích, eh, spolupracuji se spravodajem, ale buďme rozumní a chovejme se zodpovědně. Děkuji, pane Teličko. Já se vyjádřím jako spoluspravodajka nejdříve. Konečně Konečně budeme mít balíček pro mobilitu, kde ta sociální část by, by nám neměla umožňovat předstírat, a správně to říkáte, pane Teličko, že žádný problém není. Ano, existují problémy a musíme najít řešení. Všichni hovoří o sociálním dumpingu. Sociální dumping to je jed v evropském projektu a proto musíme získat a učinit skutečný sociální pokrok. Cílem není vytvořit konkurenci mezi pracovníky bez ohledu na národnost, ale cílem je skutečně, jak chránit všechny evropské pracovníky s, s co nejlepšími podmínkami dohromady. To je cíl. První věc, komise tvrdí, že je hotovo a podnik existují tady podniky, které jsou vlastně, vlastně jenom schránkami na dopisy. Jak je možné, to existuje v roce 2017? Klekme si otázku. Ano, vyrovnáme se s tímto problémem. A pokud některé firmy si dovolily založit falešné pobočky v členských státech, které vůbec nepracují, tak eh, obětí jsou pořád stejné. Jsou to zaměstnanci, kteří jsou vykořišťováni nízkým platem a pracovními podmínkami, které nejsou dodržovány. První otázka tedy je prvořada. Jde o kontrolu. A kdo hovoří o kontrole, musí také hovořit o sankcích. A tady nejste moc slyšet, pokud jde o sankce. Když vidím, že některé podniky, jejich jméno nebudu citovat, dokonce zde v Belgii, tak eh, bude také třeba, aby ta sankce byla důrazná, aby se to neopakovalo. To je první věc. Druhá věc. To se týká kabotáže. Prozatím eh, kabotáž je povolena maximálně třikrát během sedmi dnů na mezinárodní trase do země původu firmy, která provádí kabotáž. A nechápu, proč komise chce redukovat to povolení na pět dnů a hlavně nezavést omezení. Proč to říkám? Protože pokud během těch pěti dnů řidiči provedou počet operací, kolik operací budou chtít, tak dojde k liberalizaci, ale zejména pracovní podmínky budou neřešené. A také bezpečnost silničního provozu. Čím řidič kamionu musí provádět více operací, tím otázka bezpečnosti provozu se stává důležitější, zejména nebezpečnost provozu. A vysvětlíte mi, proč dnes otázka tohoto omezení vlastně už je vypuštěna, neexistuje. Dále, já to ho, eh, hovoříme o tachografech a v roce 2017 jsou k ničemu, to si nic nenalhávejme. Buď jsou tachografy od roku 2020, jakmile ten text bude schválen, anebo to bude k ničemu. Otázka kontroly se nesmí pouze opírat o technologii v určité fázi je třeba také vytvořit a já taky hodně mluvím. Proč bychom neměli Evropskou agenturu pro kontrolu, kde by byli inspektoři evropští? Měli jsme celníky. Proč bychom nemohli mít inspekci bezpečnosti práce, kteří by tohle to dělali? Vidíte, já jsem, já jsem nehovořila o agentuře, ale hovořím o Evropském sboru inspektorů. Trvá to, mluvím moc dlouho a dám slovo nyní pane, panu Petru Lundgrenovi. Tak Fede. i Move Děkuji, pane předsedo. Vítám přítomnost zde členů DG Move já jsem i profesně propojen s tímto odvětvím. Od roku 1994 jsem sám byl řidičem nákladního vozu na, a byl jsem svědkem toho, jak se odvětví vyvíjelo, protože od roku 1995 se situace změnila, kdy bohužel se Švédsko rozhodlo připojit se k EU a konkurenceschopnost a pravidla eh, nepomogla eh, konkurenčním soutěži na trhu. Právě naopak rozbila, zničila švédský, švédský trh. Nyní už víceméně moderní otroci konkurují seriózním speditérům, kteří eh, berou peníze, aby eh, my máme velice solidní například sociální pojištění a tak dále. A tam ty firmy se z toho dokážou vyvlíknout. Když hovoříme o kabotáži a o zkrácení období ze sedmi na pět dnů, tak tam údajně existuje problém, jak napočítat do tří. Toho se musíme na trhu zbavit úplně. Tam je třeba umět lépe počítat. Jedná se o obrovskou chybu když vznikla směrnice o kabotáži, tak to byla obrovská chyba z pohledu například toho, co nastává po kabotáži, že se nákladní vůz musí vrátit do své země původu. Kdyby tam ta věta byla, tak bychom tady teď nemuseli se zabývat tímto vředem, který mezi tím nabopnal a my to musíme řešit na této etapě. Já si od té nové směrnice mnoho neslibuji. Neslibuji si, že to vyřeší a pokud se tam něco dostane, tak jak to bude fungovat? Bude mít pravomoci policie, daňový úřad nebo nějaký jiný orgán? To bude muset být vybudováno od základu ty inspekce a to potrvá nějakou dobu a my potřebujeme řešení už nyní. Směrnice o e, firmách, o obchodních firmách, to by mělo být prostě roztrháno na cucky. Policie tam nemá žádnou možnost vše kontrolovat. E, hovoří se o tom, že by se doprava měla vést nejvhodnějším způsobem, ale kdo tady určuje, co je nejvhodnější. Tím otevíráte dveře podvodům. To by mělo být v normální samostatné směrnice o kabotáži. Není tady potřeba žádného balíčku. Eh, směrnice o kabotáži v mé zemi zničila trh, zpřístupnila nové možnosti a to, že tady je těch pět dnů vepsáno, to zhoršuje podmínky pro e, dopravu na dlouhé tratě, protože tím se srovnaly podmínky pro místní dopravce mezi dopravci na dlouhou trať, protože on si může ten řidič přejíždět přes hranice vícekrát a pět dnů může dodávat městům na druhé straně hranice protože se počítají pouze transakce. A tady by bylo tolik způsobů, jak to legislativně um, dát dohromady lépe. Vy se ještě dožijete neblahých dopadů to, že tam hovoříte o nějakém týdnu na odpočinek, no tak to tady sníte, že si snad řidič bude rezervovat hotel a tam si bude hezky spinkat. Řidič nerad opouští svůj eh, nákladák. Kolik hotelů znáte, které jsou či mají možnost přijmout řidiče a mít tam ten 40-tunový nákladák vedle hotelu. To je otevřené interpretaci a je to na nic. Děkuji, pane Lundgrane. Musíte dodržovat řečnickou dobu, protože druhá část by úplně zmizela a ta se také týká důležitých témat. Tak prosím, držte se těch tří minut maximum. Pan Van de Kamp má slovo. Eh, voorzitter, dank u zeer. Twee minuten, zei u? Drie minuten. Oh, dat is heel veel. Děkuji, pane předsedo. Eh, dvě minuty? Ne, tři minuty mám, no tak to mám hodně času. Děkuji. Já jsem zpravodajem pro právě otázku času na odpočinek u řidičů. Tam velice záleží na tom, aby došlo k výměně názoru a záleží na dnešní dopolední diskusi. Já bych rád dnes zmínil sedm záležitostí. Za prvé, souvstažnost těch prvků v tom balíčku. Evropská komise, Rada a parlament musí zajistit, aby ten přístup byl komplexní, aby se to vzájemně doplňovalo. V opačném případě ta situace bude katastrofická a spravodajové, i stínoví spravodajové těch jednotlivých složek musí být v, průběžně v kontaktu. Moje zpráva se týká parkovacích kapacit a tam se jedná o veliký problém. Nemůžeme zakázat přespávání v kabinách těch nákladních vozů, pokud nemají se kam ubytovat. Nemůžeme jim předepisovat, jak na to mají jít, když zároveň není možnost to naplnit. Ani z pohledu místa, ani z, poh- z pohledu existence této alternativy. Takže je pravda, že to musí být koherentní a že to musí se eh, vše eh, nějakým způsobem vepsat do eh, těch sociálních podmínek jako takových. Ten balíček musí být v souladu s ostatními sociálními aspekty, kterými se tady v Evropě zabýváme. Otázka tachografu. To je rovněž problematická záležitost. Tady souhlasím s paní předsedkyní, jak to popsala před chvilkou. Když se soustředíte na rok 2030, tak to už budeme, mm, to už se nám budou všichni smát. Ty tachografy to mělo význam ještě před deseti lety nebo nyní. A když budeme přeskoumávat ustanovení o tachografech, tak musíme být opatrní, aby to bylo budoucnostní. Já osobně jsem pro, ale musíme si to ještě prohovořit s kolegy podrobněji. Lehká užitková vozidla, tam by rovněž měly být povinné tachografy. Není to obtížné a rovněž by to zvýšilo konkurenceschopnost. Peter Longren má pravdu, že návrhy o kabotáži jsou opravdu ode zdi ke zdi a je oprávněné, že máme starost i o tu oblast, e, o, o ten odpočinek a těch pět dnů, kde si může ten řidič dělat, co chce, kde to nemá žádné meze. A nyní údržba. Údržba ta není adekvátním způsobem v současné legislativě vůbec vyřešena. To se musí dostat do balíčku mobility a musí tam být za to odpovědnost. Děkuji, pane Van de Kamp, paní Claudia Montero. Končíme se s pravodají, kteří mají přednost. Eh, eh, Děkuji vám. Já bych eh, chtěla poděkovat komisi za to, že se Eh, že vyjádřili svůj názor v, tomto, v této první rozpravě o balíčku mobility. Všichni jsme si uvědomujeme, že je to velmi komplexní balíček, obsahující celou řadu pozitivních aspektů, ale jeho komplexnost eh, samozřejmě si žádá naši pozornost a, eh, a naši koncentraci. Musíme pokrýt mnoho oblastí, mluví se tady o vnitřním trhu a to je správně. Musíme se podívat také na sociální aspekty, ale na druhé druhé straně vybírání poplatků za používání silnic. E, to, je to celá řada věcí, které nesmíme nechat mimo zřetel. Je důležité, že tady máme možnost upravit otázky, které jsou e, svým způsobem sporné a můžeme zabránit tomu, aby některé členské státy jednostranně e, schvalovaly taková opatření, která by mohla uškodit tomu, co si přejeme pro vnitřní trh. Je důležité, eh, aby tato opatření eh, byla eh, implementována a aby je převzali příslušné orgány. To je to, co tady navrhujeme pro balíček mobility. Jasná pravidla, kontrola implementace, sociální rovnost a spravedlnost. To už zmínili mnozí kolegové přede mnou. Mm, my si nepřejeme neadekvátní zátěž e, například pro malé a střední podniky, e, které e, v nákladní dopravě představují velkou část podniků. Chceme podpořit podniky, podnikatele, ale zároveň ta pravidla musí být proveditelná. Um, um, protože já jsem zpravodajkou tak v rámci mých, mé úlohy ehm, sem spadá také kontrola užitkových vozidel. A já bych ráda zde zmínila jednu otázku, eh, která se týká mm, různých pozic v různých členských státech. Máme tady minimální eh, dobu trvání čtyř měsíců. Já nevím, eh, jestli k tomu máme nějakou dopadovou analýzu nebo proč je tady tato lhůta. A potom další otázka, jakým způsobem eh, kontrolují příslušné orgány ty čtyři měsíce. Eh, my víme, že různé členské státy k té kontrole přistupují různě, čili já eh, si myslím, že je tady určitý problém s implementací. Potom s registrací nájemních vozidel, pronajatých vozidel, tady nemáme k tomu vůbec žádný návrh od komise platí zde tedy 28 různých pravidel eh, a potom eh, konkurenceschopnost sektoru, eh, kterou chceme zvýšit, ale zároveň tady jsou některé státy, které provedly úplnou liberalizaci, jiné státy ne. Rumunsko, Slovensko, Slovinsko například. Já si myslím, že některé otázky opravdu musíme ještě řešit, nežli se na něčem dohodneme. Paní Lokaševská na tři minuty. Děkuji, pan předsed, pane předsedo. Tady si myslím, že nám jde hlavně o to, abychom to neuspěchali. Ono to ani nejde. Hlavně, abychom pracovali kvalitně, abychom se zbavili všech z momentů, které by mohly být zneužívány a zároveň uspokojili biznismeny a aby v konečném důsledku byl s naší prací spokojen i ten spotřebitel, ten konečný uživatel. Já mám několik otázek. První na komisi se týká aktů v přenesené pravomoci. Dosud se hovořilo o tom, že eh, lex specialis pro dopravu to bude eh, v tom obsažen, ale teď se hovoří o tom, že výbor EMPL přej, přebírá část záležitostí, která se týká vysílání pracovníků. Tady bych se chtěla zeptat, jak to vidí komise. Dala by přednost tomu, že by se vše, co se týče této problematiky, zůstalo eh, v výboru TRAN, anebo zda opravdu Empel by z toho něco měl dostat. Pak kabotáž. V té dopadové studii jsme se dočetli, že u 15 zemí tam bude spokojenost pro 13 zemí, zejména ve střední Evropě, ty dopady pro kabotáž budou záporné. Já chci připomenout, že kabotáž obnáší eh, pouhé 2% veškeré dopravy. A eh, ta myšlenka eh, spočívala v tom, aby nákladní vozidla nejezdila prázdná a zbytečně neznečišťovala životní prostředí. Takže oč na čem komisi záleží více. Environmentální záležitost anebo eh, spíše, že by mohli jezdit prázdné ty nákladní eh, vozidla, aby zase jiní mohli být spokojeni. A pak další záležitost, sociální dumping. To si můžete najít ve slovníku, co znamená dumping, tu definici. Totiž nabízení služeb, případně zboží eh, pod cenou, výrobní cenou. Já jsem zatím nenarazila na speditérskou firmu, na dopravce, který by nabízel, anebo vůbec nějakého, jakéhokoliv podnikatele, který by nabízel své služby pod cenou, eh, za kterou ji generuje. Takže tady hovoříme o hospodářské soutěži a někteří z vás nejsou ochotní se s ní smířit. Já tady jako mantru neustále opakuji, že různé členské státy mají e, různou cenotvorbu, jinou životní úroveň. Jsou tady veliké rozdíly, takže nesnažíme se to vše skrýt pod dumping, protože ta definice zde je používána nesprávně. Děkuji za dodržení řečnické doby. Paní Izabela del Monte na tři minuty je prakticky nemožné dodržet dobu pro druhou rozpravu. Skončíme u zpravodajů a stínových zpravodaj. Máme už sedm minut spoždění a celkem jich bude asi 15 a to omezí ještě následující rozpravu, takže navrhuji, abychom se skutečně drželi jenom stínových zpravodajů paní Del Monte, pan Van Mitterburg a pak pan Deli. A komise přednese svou odpověď na jedno či jinak tomu nebude možné. Paní Del Monte, máte slovo. No. No, c'est le problème, c'est pas la voix des députés. Nejde o hlasy poslanců, ale jde o zpravodaje. Hlas poslanců kteří se vyjádří v druhé rozpravě, má stejnou cenu jako v první. Máte slovo, paní Del Monte. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci říci, že souhlasím eh, s panem Vandenkampem. Potřebujeme eh, dohodu, musíme se dohodnout. Eh, nemůžeme dopustit, aby skončil náš mandát a tento balíček nebyl schválen. Potom ještě moje připomínka k dobám, k časům řízení a časům odpočinku. Je tady rozdíl mezi osobní a nákladní dopravou musíme tady mít větší flexibilitu. Eh, s přihlédnutím také k potřebám turistů. Čili já si myslím, že eh, tady potřebujeme opravdu větší manévrovací prostor, abychom eh, mohli rozlišit situaci v osobní a v nákladní dopravě. A potom k návrhu komise. 461, tady se mluví o návratu domů, o tom už mluvili jiní kolegové, musíme totiž vyjasnit. Eh, v italských právních předpisech je rozdíl mezi bydlištěm eh, a místem eh, pobytu a také profesním domicilem. Takže tady je možné, eh, že tady vznikne nějaké nedorozumění. Toto musíme vyjasnit. Eh, potom odpočinek mimo kabinu eh, nákladního vozidla. Jsou tady, byly tady zkoumány různé oblasti, různé objekty, které by mohly tomuto účelu sloužit. Možná, že bychom se tím také mohli dále zabývat, protože samozřejmě to je také věc nákladů ehm, vybudovat takovéto oblasti podél dálnic nebo blízko dálnic, eh, blízko parkovišť pro kamiony. Otázka eh, z přeshraničního provozu eh, tady si možná něco nalháváme, protože všechna pravidla, která zatím máme, nelze dostatečně kontrolovat ehm, a je možné je obcházet, čili eh, k přeshraniční silniční dopravě eh, toto. A co se týče tachografů, tady si myslím, že i zde potřebujeme okamžitě zareagovat. Nemůžeme si eh, dovolit toto odkládat, toto téma odkládat do budoucnosti. Protože, a tady také nejsou sankce za porušení. Pour deux minutes. Uh, merci, madame la présidente. Actually, uh... No, já bych řekl, že když se máme chovat jako legislátoři, jako zákonodárci, tak opravdu se musíme i z toho pohledu tím zabývat a nevytvářet samoučelné zákony. U silniční dopravy je třeba se zabývat tvorbou spravedlivého prostředí pro hospodářskou soutěž, a to ve všech členských státech, a zcela jasná pravidla, která sníží administrativní zátěž, zejména pro malé a střední podniky. A zároveň ta pravidla nemohou vybízet k tomu, aby byla obcházena tedy musí být zcela jasně použitelná, prosaditelná i z pohledu eh, kontrol. Já jsem stínovým zpravodajem k tomu Lex Specialis v tom balíčku. Tady musím otevřeně říci, že mám vážné pochyby o návrhu komise, kde se mezinárodní doprava eh, stává součástí či spadá pod směrnici o vysílání pracovníků, že to může splnit příslušné očekávání. Nikoli pouze proto, že eh, vedoucí výbor, jak už se zmínil kolega Zile, tedy výbor EMPL, který je zodpovědný za směrnici o vysílání pracovníků, se o dopravě či o mobilitě zmiňuje pouze eh, v úvodním ustanovení. Konkrétně mohu dodat úvodním ustanovení číslo 10. Já, když se na to podívám z pohledu práva či právních zásad, kde jsou velice přísná pravidla týkající se postavení úvodních ustanovení, tak i z pohledu směrnice o vysílání pracovníků a v kontextu dopravního odvětví máme mnoho nevyřešených otázek a i mnoho pochybností, jak je možné vůbec dosáhnout dohody. Tady budeme potřebovat, ano, už dobrá, tak už k tomu nic neřeknu. Děkuji mnohokrát. Pan Van Meltenburg. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já se budu snažit eh, hovořit stručně. Všichni ostatní by se rovněž měli mít možnost vyjádřit. Takže balíček mobility. Eh, z pohledu eh, toho, jak to má postupit ku předu. Tady musíme si dát víc času na rozpravu. Tady jde o dosažení rovnováhy mezi na jedné straně společným trhem, na druhé straně vytvoření podmínek pro řidiče a když hovoříme o řidičích, o jejich času na odpočinek, tady je třeba jasně vyjasnit článek 8 a 8a, protože potřebujeme chytrou a legálně únosnou definici. Tady souhlasím s kolegou Teličkou. Jde i o to, abychom měli eh, bezpečná místa. Eh, mnoho současných eh, uživatelů dopravních struktur, či v podstatě našich občanů trpí tím, že jim tam parkují obrovské nákladňáky k té kabotáži. Pět dnů eh, činnosti bez omezení, to je příliš. Eh, přece jde o to, abychom neměli nákladňáky, které prázdné cestují celou Evropou, křižují Evropu. A jde o otevírání trhu a o liberalizaci silniční dopravy. Takže připomínám milým kolegům, že když tam um, to přiskřípnou, tak máme v sáce pracovní místa. A to nikoli pouze ve Francii, v Rumunsku, v Bulharsku. A i tam máme evropské občany, kterým záleží na tom, aby měli práci, takže nesnažte se dělit, spíše spojujte. A poslední záležitost z mé strany. Není podle mě moudré eh, tady jasně konstatovat, že se směrnice o vysílání pracovníků týká mezinárodní dopravy. Z mého pohledu to je slepá ulička, no a jde samozřejmě i o eh, provedení, prosazování. Tady plně souhlasím s Vimem van de Kampem v 21 století potřebujeme digitalizované přístupy, potřebujeme chytré tachografy a tady s vámi nesouhlasím nepotřebujeme ty chytré takografy pro lehká vozidla. To by vytvořilo nepřiměřenou zátěž, zejména například pro dodavatele balíčku, kteří nastupují, vystupují z vozidel neustále. Takže i zde to musíme lépe vyvážit. Děkuji, pan Kramer. Já bych chtěl říci, že nesouhlasím s tím, že Eh, najednou měníme pravidla. Nejprve mluvili, mluvilo pět lidí. Po třech minutách teď se to změnilo, někteří lidé nebudou mluvit vůbec. Pokud máme málo času, tak jsme měli omezit že řečnickou dobu pro všechny. Ale dobře, já se vyjádřit chci. Jde tady o konkurenci. Samozřejmě, ale ta musí být férová a výrobní náklady, to ne, nejsou eh, zajímavé jenom pro podnikatele, ale i pro stát. Pokud podniky nebudou platit daně a nebudou platit minimální mzdy, které jsou zákonem předepsány, budou obchodovat, ale za neférových podmínek. A ten poctivý nesmí být zahlupáka, čili musíme mít férová pravidla a co se nedá zkontrolovat, na to můžeme zapomenout. Proto jsem pro tachografy, ne až od roku 2030. Přeci od, před 13 lety jsme o tachografech už mluvili. Ten tachograf existuje dokonce i pro lehká užitková vozidla. Když je tam zabudovan na stálo, tak to nejsou žádné náklady. Čili je to důležité. Ehm, ehm tam, kde mají eh, mýto na dálnicích, eh, tak tam eh, nebude docházet vlastně k obcházení tím způsobem, že budou kamiony jezdit po mm, okresních silnicích. Pětidenní pravidlo to je přeci zpřísnění. Já, Petr Lundgren má pravdu. V Německu o víkendu nákladňáky nesmí jezdit, čili pět dní je tam povoleno a pak budou zase jezdit pět dní a zase pět dní. Podle německého práva mohou jezdit věčně. A špatné je na tom to, že, budou, že jsou placeni podle jiného minimálního, eh, jiné minimální mzdy. Eh, rumunský řidič jezdí 8 měsíců po Evropě, spí v autě eh, a je zaplacený jinou minimální mzdou. To je prostě otroctví, moderní otroctví a to nesmíme dopustit. To se prostě musí změnit. Já jsem včera debatoval se svazem dopravců a logistiky v Německu. Eh, Tachograf existuje, tachografy můžou mít všechna auta a je to kontrolovatelné. Jak říkám, ten poctivý nesmí být za hlupáka. Dobře, eh, eh, pak se přihlásí německý podnikatel, eh, který má sídlo v, v Rumunsku a řekne, já mám málo řidičů, platím jim 2000 eur dobře, když jim zaplatíte minimální mzdu, tak dostanou, kolik to je, dostávají diety. A ty diety Eh, prosím vás, zkraťte to, pane kolego. Ano, dostávají diety a těmi dietami se dostanou nad 2000 eur, ale ty diety se zase neplatí a tím se, promiňte, nedaní a tím se pod, podvádí stát, čili tohle všechno musíme vyjasnit, potřebujeme tu transparentnost, jinak to je sociální dumping a to je to, co nechceme. Děkuji, paní Tarpanel, děkuji. Mulțumesc frumos, doamna președintă și eu cred că este corect ca toții. Děkuji. Já se domnívám, že by bylo správné, aby všichni kolegové v parlamentu se mohli vyjádřit na tak důležité téma. Tento balíček eh, o mobilitě byl nutný a byl předložen parlamentu, abychom zajistili rovnoprávnější a integrovanější trh dopravy a obávám se, že tímto balíčkem dospějeme k větší fragmentaci dopravního trhu. Není překvapením, že komise nám dnes sděluje, že existují v radě dva bloky členských států s rozpornými názory. To bude i zde v parlamentu. Proč? Protože není možné přijímat opatření příznivá pro některé členské státy a diskriminovat ostatní mimo jiné ty ze středu a východu Evropy. Je třeba pochopit, že ano, máme povinnost přijímat opatření pro občany, pro pracovníky, je třeba podporovat sociální ochranu, ale současně nemůžeme podniknout kroky, které vyřadí společnosti, které generují pracovní místa tak pouze navýšíme nezaměstnanost v zemích střední a východní Evropy. Kolega Kramer hovořil o situaci e, rumunského řidiče, který 8 měsíců pracoval v celé Evropě bez doby na odpočinek a bez e, právních záruk. Chtěla bych se zeptat tohoto řidiče, zda pracoval pro rumunskou společnost nebo západoevropskou společnost, která překračuje zákony. To bychom zde měli vyřešit skrze legislativu, kterou budeme schvalovat. A právě to je naše východisko v této debatě. Co se týče druhé části diskuse, já bych eh, chtěl využít toho, protože jsem si nevím, pokud jde o e, mítné u těžkých nákladních vozidel, nechtěl, chtěl bych to říct teď, abych nemusel mluvit dvakrát. Pokud s tím souhlasit nebudete, tak eh, svou otázku položím znovu, pokud jde o druhou část. Skončím. A myslím, že jsem dokonce dodržel řečnickou dobu. Děkuji paní Tapadela, máme tu čest, že přijímáme kolegu z výboru pro zaměstnanost a dávám slovo pa, paní Dlabové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 <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se rozhodla přece jen se ozvat a to ke konci, protože já jsem právě zpravodajkou pro směrnici vysílání pracovníků a byla jsem jmenována rovněž tou, která bude odpovědná za tu sociální mobilitu, takže se budeme výdat do budoucna často. Tou záležitostí se už zabývám od samého začátku, ještě před návrhem komise, před tím přeskumem, který komise prezentovala před rokem a půl. Takže bych vám klidně mohla dát pětihodinovou přednášku, to ale dnes neučiním, ale kdybyste chtěli nějaké podrobnosti ode mě slyšet, tak se na mě obraťte individuálně. Za prvé, někteří kolegové to už tady řekli. A absolutně nutné je mít správnou rovnováhu mezi volným pohybem zboží a služeb na jedné straně a sociální ochranou eh, pracovníků na straně druhé. To, co nyní máme na stole, se týká více eh, ochrany pracovníků, méně volného pohybu služeb a zboží. Mně je to líto, ale tam jde o to, jak to bylo nastaveno ve výboru EMPL, to, kdo je tam stínovým zpravodajem, no a ta doprava, která je zmíněna pouze v úvodních ustanoveních. Tady vidíte, jak jsem bojovala. Um, I ta ruka to odnesla. Um, tam jsem jasně bojovala za to, aby se doprava objevila i v samotných článcích, ale bohužel stínoví zpravodajové to nepřipustili já rovněž mám obavy o e, to období mezi e, prováděním směrnice o vysílání pracovníků a tím, jak se v mezidobí bude posouvat dál ta mobilita, ten balíček mobility, protože se bojím, že tam zavládne právní nejistota a i co se týče uplatnitelného práva. Hlasovat se bude v pondělí. Je to tam na vážkách, pokud máte možnost, tak prosím pohovořte i s vaším stínovým zpravodajem protože já mám obavy z toho, co je na stole a ze svého pohledu se domnívám, že přece jen tím vůčím principem by měl být volný pohyb zboží a služeb. Ještě poslední věc zmíním a pak jsem ochotná to probírat i do podrobnosti s kýmkoliv, kdo by měl zájem o tom vysílání pracovníku. Mám obrovskou starost o to, jak vypadá naše komunikace vzájemná u těchto záležitostí. A na výboru EMPL je to někdy ještě horší. V Evropě jsme rozděleni, zcela jasně rozděleni, zároveň jsme předpojati vůči sobě. Někdy se i vyjadřujeme nevhodným způsobem a i v tom, jak si vzájemně věci sdělujeme, bychom se měli zlepšit. Někteří kolegové například eh, hovoří o zneužívání situace v České republice a pak jsem zjistila, že se jednalo o Vláma, který založil firmu na poštovní schránce, hm, firmu na poštovní schránku v České republice formálně Tady si musíme dávat pozor na slova. Eh, výbor Empl se budou jakoby snažit to na vás všechno zvalit a přesunout tím, že se o tom zmíní pouze v úvodním ustanovení. A nyní eh, já bych řekla, řekněte mi, jak si představit nákladní dopravu a já vám řeknu, jak má vypadat Evropa. Eh, paní Werner, můžete za minutku vysvětlit klíčové aspekty i když připomenu milým kolegům, že tyto otázky jsou otázkami, které by se měly probrat mnohem podrobněji, ale e, my jsme odložili v našem programu hlasování o zprávě pana Base Eichhauta na příští týden, tak možná budeme mít možnost e, znovu otevřít tuto diskusi, abychom to mohli dále mluvit. Uvidíme, zda dostaneme se. Paní Werner, máte slovo. Děkuji vám. Ono je obtížná volba. Eh, na co odpovědět, když mám jenom minutku či dvě? Na úvod bych ráda předeslala, že komise sdílí názory, které zde vyjádřilo mnoho poslanců, totiž, že se na vše musí nahlížet jako na eh, komplexní sadu návrhu a že je třeba nalézt rovnováhu mezi hospodářskou soutěží, životním prostředí, sociálními aspekty a i možnostmi, jak vše prosazovat já ráda budu spolupracovat na té kalibraci těch pravidel, tak aby opravdu byla uplatnitelná a aby nebyla příliš složitá. Pokud dovolíte, tak vyjasním určité termíny u toho vysílání pracovníků. Jak já to chápu, tak ta směrnice, ta obecná směrnice z roku 96 už i tak zde platí. A my nyní přicházíme s lex specialis pro dopravu, která odlehčí tu platnost tím, že například určité záležitosti omezí tu platnost. Například minimální plat eh, u mezinárodní dopravy až od třetího dne, ale u kabotáže se to bude uplatňovat eh, bezodkladně. Tady je velice důležité rozlišení a na tom záleží. Ať už se domníváte, že by to mělo být tolik či tolik dnů, tak mezi těmi dvěmi zážitostmi rozlišovat. Pak eh, ta prosaditelnost a kontrola. To i paní předsedkyně zmínila. Nepochybně tady obrovskou úlohu sehrává ten inteligentní tachograf, tedy mm, Čím dříve přijde, tím lépe. V současné době provádíme studii, její výsledku budou k dispozici na začátku příštího roku, pravděpodobně v únoru, a tam se bude jednat o významné přispění i k té diskusi o tom, co můžeme technologicky čím můžeme přispět, aby vše bylo snadnější. Zároveň jde o spolupráci mezi příslušnými národními orgány, zjednodušení pravidel. Navrhujeme minimální hustotu kontrol. A sankce, to nám připadá, že je národní pravomoc k těm nesaháme, ty tam nechceme. Spíše nám jde o reputaci speditéra. To je podle mě to nejhorší, co může dopravce potkat. Pokud přijde o licenci, eh, tak eh, zkrachuje. Měl by to být eh, poměrně silný stimul mít dobrou reputaci, dobrou pověst. A pak podmínky pro odpočinek v rámci těch zjednodušených pravidel pro kabotáž nám šlo o to, že bychom už neměli mít konkrétní počet jíst, protože to se těžko bude kontrolovat a nahradit to konkrétním počtem dnů. V průběhu těchto dnů budou přirozeně i dále platit pravidla pro jízdní dobu a dobu odpočinku. A to je důležitý prvek, eh, jak vyjasnit takzvané ty adekvátní podmínky pro odpočinek i u těch týdenních provozů, čili bezpečné parkovací kapacity pro eh, nákladní vozidla. Provádíme studii, kde zmapujeme stav kapacit a zjistíme, zda je dostatek takovýchto míst, které by řidiči měli k dispozici a případně se budeme snažit i finančně podpořit situaci, kde bychom měli nedostatek těchto míst hovoříte o tom, že by se měl vyjasnit pojem don, domova. Právně to není snadné, ale je třeba dát řidiči možnost, aby si sám nadefinoval, co je pro něj soukromým místem, které z jeho pohledu bude domovem či domem. To snad by mohlo být zatím vše. Vím, že tam je více otázek k lehkým užitkovým vozidlům, k um, převozu nákladu u eh, těch dalších věcích eh, tam přijdu s návrhem, jakmile bude hotov. A pak ty čtyři měsíce a mm, užitkový čas, to je sezónnost Takže tam my to vysvětlujeme, to se pojí s sezónní, sezónní povahou té práce, jinak eh, jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji. Přejdeme k druhé rozpravě týkající se zejména problematiky silničních poplatků. Werner. Paní Werner, máte slovo, prosím. So. Road transport. Silniční doprava eh, má zdaleka nejvyšší podíl eh, ve srovnání s osobní a námořní dopravou, no a vzbuzuje nejvíce obav. Takže záležitost znečištění ze silniční dopravy je urgentně eh, k vyřešení a máme i cíle z pohledu pařížského protokolu, a je třeba tedy nastavit transparentní a účinná eh, silniční poplatky a přiměřené tomuto odvětví. Takže z toho vycházíme a tady přicházíme s návrhem změn dvou legislativních aktů. Za prvé směrnice o eurovinětě a za druhé eh, elektronické mýto, to je směrnice ETS, eh, která zjednoduší elektronické mítné a i jej zlevní jak pro uživatele, tak pro členské státy. Takže ve zkratce, v čem spočívají hlavní změny u té eurovinety? Tam navrhujeme prodloužit či rozšířit oblast působnosti, tak aby se týkala všech typů vozidel jinými slovy nikoli pouze nákladních vozů, ale rovněž i lehčích užitkových vozidel, autobusů, autokarů, ale i soukromých osobních vozidel, protože všichni, všechny typy vozidel přispívají k zácpám, eh, k znečištění ovzduší a poškozují zdraví obyvatel. Eh, klasická viněta spočívá v tom, že je eh, cenově stála. Chceme postupně přejít k účtování podle ujeté vzdálenosti, což si myslím, že je oprávněné, zejména z pohledu ochrany životního prostředí. Chceme rovněž, aby tam snáze bylo použito jako externí náklad tento poplatek, aby zračil náklad na znečištění či na boj s znečištěním a s hlučností. Eh, chceme rovněž eh, souvstažnost mezi emisemi CO2 a mítem a rozšířit možnost účtovat i za eh, vjezd do zón náchylných k zácpám a aby zisky byly vyhrazeny k financování jiných možností přepravy. Vím, že v parlamentu diskase o tom, že se nějaké finance budou předem určovat na určité záležitosti je spornou věcí, ale jen to zmiňuji, protože si myslím, že tady by to bylo oprávněné. Pak elektronické mýto. Tam máme dva dvě hlavní překážky. Za prvé nedostatek přeshraniční interoperability. E, vím, že existují i jiné způsoby dopravy, železnice, ale u silniční dopravy je to obrovský zádrhal. Už v roce 2013 apeloval Evropský parlament na komisi, aby s tím něco udělal. No a nyní jsme to už dotáhli do etapy, kdy to chceme předložit. A pak, jakým způsobem můžeme doměřovat mítné mm, těm, kteří jej nezaplatili, tam eh, odhadem 300 milionů eur přicházejí mm, příslušné orgány o e, tuto částku tím, že ji zahraniční uživatel neplatí. Takže pomoc u povinné výměny informací mezi členskými státy, když chtějí zjistit neplatiče mýta. A druhý právní nástroj bude přeskum rozhodnutí, které definuje elektronický e, systém vybírání mýta, když jde o odstraňování překážek k plné interoperabilitě poskytovatelů. Tak, abychom měli firmy, které dávají uživatelům silnic možnost cestovat bez překážek přeshraničně na jednu smlouvu, jednu fakturu a jeden jediný přístroj to obsáhne. Tady jsou zatím ty dvě části na sobě nezávislé. Musíme se ujistit, že budou konzistentní, ale nemusíme čekat na přijetí směrnice, než se změní rozhodnutí v tomto ohledu. Nastal ten správný okamžik pro změnu. Já jsem dostala zprávu, vy pravděpodobně už o tom víte, že byla ta soudní pře o německém mítě na mm, pro eh, osobní vozidla, že to bylo potvrzeno. No a tady budeme pracovat na celoevropském řešení, které skoncuje s roztříštěností a nezapomínejme rovněž, že i v této oblasti hovoříme o odvětví, kde evropské firmy jsou eh, nespornými světovými lídry a pokud elektronické mýto se stane skutečností, tak si potvrdíme tuto vůči úlohu. Děkuji mnohokrát budu nesmlouvavá, pokud je o čas. Času máme málo. A připomenu, že proběhne slyšení na toto téma a další diskuse. Dám tři minuty oběma zpravodajům a potom stínoví budou mít dvě minuty. Souhlasíte? Takže dávám slovo nejdříve paní Ronu Dalon má slovo nejdříve. Děkuji, paní předsedkyně hovořím, pokud jde o revizi směrnice o eurovinětě, má splnit šest věcí. Zrušit narušování konkurence mezi přepravci a jednotlivými dopravní mody, zrušit diskriminaci mezi uživateli dopravy, sledovat cíle Bílé knihy pro plné uplatnění zásad, kdo znečišťuje platí a kdo užívá platí. Dnes pouze 25 Eh, silniční sítě pokryto poplatky a musíme tento nedostatek vyřešit. Za čtvrté, urychlení přechodu k čisté mobilitě. Za páté, boj s trvalým zhoršováním silniční sítě. A konečně přije, větší, lepší přijetí systému poplatků na silnicích. Návrh komise se obírá globálně správným směrem, rozšiřujeme působnost na všechna těžká vozidla, zahrnujeme lehká užitková vozidla a postupně zakazujeme systémy poplatků, které se eh, eh, opírají o délku období a také řešíme poplatky na základě emisí CO2. To jsou opatření, která umožní posunout eh, cíle Bílé knihy a lépe zohlednit skutečné využití dopravní infrastruktury a nabádat uživatele, aby směřovali k čistším vozidlům ale také jsem rozpoznala dva hlavní směry regulačního rámce, které je možno zlepšit. Nejdříve pokud je o externí náklady. Návrh komise je poměrně nejasný a umožňuje různou interpretaci. Je to bod, kde uvažuji spolupracovat a navrhnout opatření, abychom lépe internalizovali negativní dopady silniční dopravy. Jen dvě země vytvořily poplatky, které zohledňují externí náklady. Máme tedy před sebou dlouhou cestu. Pokud jde o směrování příjmu, pokud půjdem, se budeme opírat o poplatky založené na ujeté vzdálenosti, tak je třeba zajistit, že výše těchto poplatků bude dobře využita pro financování obnovy dálniční sítě a za druhé veřejné výdaje věnované na údržbu silnic se snížily v Evropské unii o 30 je to neúnosné, jde o bezpečnost silničního provozu, o tom jsme mluvili včera. Avšak výnosy těchto poplatků mají urychlit přechod k dopravním modům, které jsou čistší. A to je také základní problém pro přijatelnost systém mítného jak komise analyzuje dopad systému mítného, pokud jde o přechod eh, ze silnice na sekundární sítě, které nejsou spoplatněné? Jak komise analyzuje dopad systému mítného na periferní regiony? Je třeba podniknout speciální kroky, abychom vzali v potaz tyto regiony? Do jaké míry návrh komise umožňuje příslušným orgánům jiným ne, člen, než jsou členské státy, například regionální správě, vytvořit poplatky za infrastrukturu. A poslední otázka, proč komise má za to, že poplatky pro externí náklady jsou nutně spojeny s infrastrukturními náklady? Nebylo by snad vhodné ponechat možnost eh, vytvořit eh, poplatky na externí, pro externí náklady na, abychom zjednodušili ten systém a dali větší pravomoci příslušným orgánům. Děkuji. Děkuji, paní Honodalon. Pan Saliny, máte slovo na tři minuty. Per quanto riguarda la, la, la relazione che fa riferimento ai pedali... Děkuji. Co se týče elektronického mýta, eh, jsou to vlastně dvě, jsou tady dvě oblasti. Jednak tady máme směrnici z roku 2004 a Eh, tam komise navrhuje její přepracování a pak tady máme text z roku 2009 a tam pracuje parlament na přepracování. Co se týče obsahu, eh, už tady zaznělo eh, z úst zástupkyně komise, Eh, od roku 2004 se nepodařilo eh, implementovat to, co je v té směrnici obsaženo. Nepodařilo se zřídit službu a eh, vytvořit technologii, která by tuto službu umožnila poskytovat interoperabilně. To znamená mít uvnitř vozidel Um, nějaké zařízení, uh, které uh, by bylo uh, kompatibilní s různými čtečkami, s různými v jednotlivých členských zemích, s jednotlivými systémy vyučtování v jednotlivých členských zemích. A Mm, teď se tady snažíme vyřešit něco, co se nepodařilo vyřešit už dlouhou dobu. A ve směrnici z roku 2004 to máme tak, že e, myslitelné technologie jsou zde už uvedeny e, v rozhodnutí. Tam jsou stanoveny standardy a normy, které musí um, ta zařízení splňovat. Aby um, bylo možno dosáhnout toho, k čemu míříme. Čili potřebujeme účinnou implementaci směrnice a e, především potřebujeme e, řádnou interoperabilitu skutečnou interoperabilitu. E, co se týče mýta, tady máme celou řadu pladeb, které v přeshraničním styku vůbec neproběhnou. Eh, potřebujeme tady vyváženou úpravu mezi komisí a parlamentem, protože eh, ve směrnici je to tak, že ten seznam technologií byl odsunut do eh, přílohy, nikoli do směrnice samotné a příloha se smí ale měnit. Komise ji smí měnit aktem v přenesené pravomoci. A my si myslíme, že to je to, co nám dělá největší starosti, protože parlament tady do toho není vůbec zapojen. A tento seznam technologií ale přeci by patřil nebo je součástí obsahu té debaty. To není nic okrajového, čili to je právní aspekt, na kterém musíme zapracovat. A jinak eh, všechno, co říkala komise, odpovídá tomu. Děkuji. Pan Rike na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vyjádřím lítost, že svoboda jedněch končí u svobody druhých. Když je diskuse takto amputována o 30 minut, když jsme prodloužili předcházející rozpravu o půl hodiny, tak myslím si, že by si toho lidi měli být vědomi. Všichni se shodneme, pokud je obecný cíl těchto návrhů, je třeba, aby účast uživatelů na síti byla skutečná. Každ- a platí to pro všechny sítě a všechny uživatele. Neexistuje užívání a ničení zdarma, ať už jde o síť nebo životní prostředí, aniž by společnost nedostala určitou kompenzaci. Je třeba zajistit, že odvody byly skutečně věnovány dopravě, protože doprava je skutečně dojnou krávou veřejných financí a všechno, co je čerpáno z dopravy, včetně spotřební daně, pravidelně eh, naplňují obecné rozpočty a investice do dopravy se, jsou velmi akutní, velmi akutním problémem, že poplatek bude vyplývat z ujeté vzdanosti, to je eh, snad jediný nediskriminační cesta, jak to udělat. Otázka vyněty Tedy známky, to je naprost, naprosto nevhodné. Zaplatíte jednu známku, když jednou projedete zemí, jako ti, kteří projíždějí po silnici každý den. A je třeba, aby škodlivý dopad byl kompenzován finančně. Paní Hono Dalon to zdůraznila, je třeba to definovat přesněji, než to, co je pouze velmi vágně uvedeno v návrhu komise. Marking, to znamená přesměrování do určitých dopravních modů, kromě silnice, musí být ještě upřesněn. Není důvodu, aby lehké užitkové vozidla, lehká užitková vozidla byla vyňata, představují dvě třetiny externích dopadů, tedy nebylo by normální, aby e, profesionální řidiči byli postiženi a nebyli, ne, nebylo, nebyli postiženi leh, či lehkých užitkových vozidel. Jde o také o stávající koncese. Bude to stejně obtížné jako systém dálničních známek, který vznikl v členských státech. Návrh komise je zcela konzistentní a také je tu velká konvergence s naším výborem. Děkuji, pane Rike. Paní Sehnalová, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem stínovou zpravodajkou eh, pro směrnici, která se týká interoperability elektronických mýtných systémů. Eh, také se domnívám, že je ten návrh eh, nutné přivítat, protože skutečně má potenciál přispět ke zrychlení zavádění interoperabilních mýtných systémů v rámci Evropské unie a snaží se tedy o odstranění těch stávajících překážek pro poskytovatele a také zlepšení platby mýtného. Eh, myslím, že v něm v tom návrhu samotném není příliš mnoho eh, kontroverzních bodů. Eh, připojuji se nicméně k panu zpravodaji Salínemu ohledně dotazu na aktiv přenesené pravomoci v tom článku 3, který, kterým je vlastně stanoven, stanovena pravomoc měnit seznam technologií pro tu transakci elektronického mýtného, takže ten dotaz zní na základě čeho tedy bude tímto způsobem komise rozhodovat, které která technologie je zastaralá která ne a která se bude nově, eh, nově uvádět. Další dotaz by se týkal ještě eh, zmínky v úvodním ustanovení, eh, kde je možnost přeskoumání potenciálu sloučení elektronického mítného ze CITS v pásmu 5,9 eh, GHz. Zda už má komise tedy představu, jak by takovýto proces mohl probíhat a jistě se do, k debatě budeme věnovat i těm transpozičním lhůtám, které možná nevím, zda jsou, zda jsou dostatečně dlouhé pro to, aby je eh, členské státy mohly tímto způsobem zavést eh, do svých právních řádů. To je všechno, děkuji. Merci beaucoup. La parole est pour deux... Děkuji. Pan Kramer má slovo na dvě minuty. Vielen Dank. Děkuji vám. Já si myslím, že komise udělala celou řadu dobrých věcí, best principle, eh, vyněty, eh, platby na základě vzdálenosti, eh, protože tady nesmí být ta nespravedlnost, že bude platit každý stejně, ať bez ohledu na to, zdali platí dva, ujel 2000 nebo 200 tisíc kilometrů. Na železnici už máme evropský zákon, 100 100% železniční sítě je podrobeno um, uh, mítnému a jenom málo procent silniční dopravy. Čili to je nespravedlivé. Tady komise nebyla dost odvážná a neřekla, uděláme to stejně. Ale když si na to netroufáte, tak to na, na železnici zase zrušte. Ať tam máme alespoň spravedlivou konkurenci mezi ekologickým a neekologickým způsobem dopravy. Eh, já vím, že by to ne, neprošlo v radě, ale já to chci jenom tady říci. Další věc je elektroauta ty mohou být, eh, eh, můžou dostat slevu o 75% eh, na mítném. Uděláte to tež na železnici, elektro, vlaky nebudou platit mítné? Ne, oni platí, protože způsobují hluk. Čili tady zase je ta konkurence nespravedlivá. Proč je to tak? Proč jenom elektroauta a ne elektrovlaky? Máme tady situaci, že máme celou řadu tratí elektro elektrifikovanou a platí stejně. Proč tady není tedy rozdíl? Proč tady nejsou různé ceny za různé trasy? Čili to by podle mého názoru bylo nutné. E, markups, eh, to jste nezměnili. Ale my přeci víme, že v alpských regionech například zejména kvůli emisím eh, dochází k velkým ehm, eh, problémům, tajou ledovce a ptám se, proč tohle jste nezměnili, když je to tak obrovský problém. A earmarking? Earmarking to se má týkat zase všech druhů dopravy, ale najednou Eh, jak dosáhnout toho, že peníze se místo eh, do silnic budou eh, investovat do železniční dopravy. Ve Švýcarsku se to podařilo a z toho financovali potom železniční tunel a já myslím, že to je ta správná cesta. Nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji, pane Kramere. Pane Bachu, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, Vyjádřím se k eurovinětě. Chci poděkovat komisi za prezentaci. Naprosto souhlasím eh, s Kristin Renaud Dallon, která se vyjádřila k výzvám a zmínila hlavní zásady. Já jsem také názoru, že návrh komise jde správným směrem. Eh, souhlasím se zásadou, že uživatel platí a znečišťovatel platí. A podle této logiky také podporuji návrh, který uvádí, že každý uživatel je poplatníkem a nerozliš, nerozlišujeme auta, eh, nákladní auta, užitková vozidla, autobusy. Pokud jde o markupy, tady nemáme žádnou záruku, že příjmy z využití infrastruktury budou mm, mm, určeny pro earmarking. Tady lituji, že komise není ambicioznější. A podobně jako kolega Michal Kramer, i tady bych dal přednost eh, krok ke švýcarskému modelu. Komise hovoří o poplacích za vjezd do centra měst a hovoří o určitém realismu. Já myslím, já věřím, že parlament bude ambicioznější. Otázka, kterou si kladu, je, zda je užitečné definovat společné modality na evropské úrovni. Nebudou členské státy lépe schopny určit své potřeby v této věci a zda takový poplatek nebude trestat ty nejchudší. Tady potřebujeme konkrétní čísla, dopadové studie, k ekonomické situaci takových opatření. Pokud jde o interoperabilitu, naprosto souhlasím s kolegou Salínem a s Olgou Sehnalovou. Je potřeba spolupracovat a vzhledem k tomu, že návrh komise e, bude stát pro uživatele více, je nezbytné, aby tyto příjmy byly znovu investovány do infrastruktury pro řešení externích nákladů. Děkuji, děkuji pane Bachu. Slovo má paní Taparda na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji komisi za obě prezentace. Má otázka se týká čistě věci, kterou se zabývám. To je mítné pro nákladní auta. Ehm, v zásadě rozumím tomu, že dálniční mítné podle vzdálenosti je nezbytné, abychom podpořili méně znečišťující a trvalou dopravu, která bude dbát životního prostředí. Současně nemůžeme ignorovat skutečnost, že v praxi návrh komise, pokud jde o snížení mítného vyvož, vy, vyvolá nerovnováhu v rozpočtech místních orgánů, protože ty prostředky nedojdou na ministerstvo financí a ministerstvo financí zajišťovalo schromažďování těchto prostředků. Proto požádám komisi, eh, jak vlastně vyváží tento deficit území, které závisí na silniční dopravě. Jak nalézt rovnováhu mezi snížením poplatku na jedno vozidlo a jak snížit lhutu pro zavedení a zavést také to poplatky podle ulice vzdálenosti. Děkuji, paní Tapardel. A pan Wiltenburg má slovo nyní. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedající, Eh, my máme v Evropě společnou úlohu eh, vytvářet méně emisí CO2 a dalších škodlivin a eh, dodržovat klimatickou úmluvu z Paříže. Bojovat proti klimatickým změnám a hm, zasadit se o lepší kvalitu vzduchu. Já jsem rád, že Tady se většinově mm, shodneme na stanovisku ehm, za menší mm, množství emisí v dopravě. Přeci to se týká budoucnosti našich dětí a e, dalších generací. Všechny druhy dopravy k tomu musí nějakým způsobem přispět, pokud jde o e, snižování emisí CO2. A Platí to jak pro leteckou dopravu, tak i pro lodní dopravu a samozřejmě pro silniční dopravu. A já vítám výslovně eh, to, že dnes, dnešní dopoledne eh, apelujeme na komisi, aby se zamyslela nad tím, co uděláme eh, s řízením eh, letové dopravy, s kerozínem, s trvalou udržitelností. Eh, já myslím, že cenové mechanismy tady také mohou pomoci k tomu, abychom nalezli trvalé udržitelné řešení. Já velice podporuji návrh komise v tom smyslu, že eh, platit má ten, kdo škodu způsobuje a mm, ten, kdo eh, silnice mm, nebo dopravní cesty využívá. Musíme ale zároveň využívat také technologie pro čistotu, zvýšení, zlepšení čistoty eh, dopravy, čili já si myslím, že je vlastně trochu zvláštní, když Evropská eh, komise podpořila Německo eh, v, ve směřování takovým eh, směrem, který se odchyluje od toho, co komise sama navrhuje. Tady vlastně najednou ten princip z, znečišťovatele a uživatele neplatí. Více interoperity v systému mítného, to samozřejmě podporuji, protože jinak to ani nejde. Řidiči musí eh, mít eh, musí nyní platit eurovině, ty různé plakety. Tady se musíme postarat o to, aby ten návrh se vylepšil tím interoperabilním směrem, ale um, jsem eh, přesvědčený o tom, že eh, Evropský parlament se může postarat o zlepšení dopravy. Pane Kramere, máte 10 sekund na svou otázku. Stručně, protože teď jsem dostal informaci, že Rakousko uh, Eh, zažalovalo Němce kvůli, eh, kvůli mítnému pro, kamionu, eh, pro kamiony cizinců. My tady, my tady mluvíme o spravedlnosti, o nediskriminaci a ptám se komise, jak se k tomu bude stavět. Budete, vlastně ustoupíte jaksi stranou, nežli rozhodne soudní dvůr evropský, nebo předáte jemu své kompetence? Bylo to 22 sekund. Není to tak špatné. Podívám se na komisi. Paní Werner, máte sedm minut přesně. Je to víc než ty čtyři minuty před chvilkou. Prosím. Um, uh, Děkuji. Já bych zejména chtěla poděkovat uh, zpravodajům, ale i jsem vděčná za pozitivní reakce u některých návrhů. Při této příležitosti se rovněž obracím na kolegu Eddieho Ježua, aby se pustil do některých z těch zapeklitějších otázek, které zde zazněly. Projdu to postupně v tom pořadí, jak zazněly. Paní Revo se tázala, co se dá dělat s tou sekundární silniční sítí, abychom se vyhnuli tomu, že se lidé budou uchylovat k něm aby neplatili mítne. Tam to je otázka subsidiarity. Tam členským státům do sekundární silniční sítě nemůžeme do toho mluvit, ale abychom se do budoucna vyhnuli, tak bychom mohli mít satelitní monitoring těch mít. Tázali jste se rovněž na periferní regiony. To je nesmírně obtížná věc, kterou chceme nějak smířit s tím principem znečišťovatel platí. A teď odpovím panu Bachovi a paní Sapardel, tam jim hlavně připomenu, že se samozřejmě na vše musíme dívat z pohledu celkové, jak daňové, tak zátěže, tak zátěže z pohledu mítného u všech uživatelů silniční, silniční sítě. Dokonce i mítné je v konečném důsledku na členských státech, jak si to nastaví a zda se rozhodnou účtovat eh, ten poplatek a pouze tedy v případě, že se pro něj rozhodnou, tak se bude uplatňovat princip eurovinety. A pak máme ten druhý prvek v těch daních, který může být um, aktivován prostřednictvím obecného daňového systému, případně jinak, ale tím se už náš návrh nezajímá. Nápadné u vašich otázek bylo, že jste se často vyjadřovali k tomu earmarkingu a k tomu využívání finančních prostředků, které budou takto generovány. My jsme tam přístupní diskusím. Samozřejmě, že by nám velice vyhovovalo, aby ty peníze směřovaly do udržitelné mobility. A e, pane Kramere, ty markupy zeměpisně pokrývají nyní více regionů, nikoli pouze alpský region a mohou být využity na železnici, ale nemusí. Diskuse se navíc týkala i jiných módů dopravy a zacházení s nimi. Tam komise v současné době eh, má velikou eh, a hloubkovou studii právě k externím nákladům u mítného, ale tam ještě ta studie nedoběhla, takže nemohu její pomoci argumentovat, abych eh, z pohledu tvorby práva přispěla do diskuse pak přechodné období, že je to obtížná záležitost, jak z pohledu stávajících výjimek a úlev a i systém stávajících známek. Ale je třeba najít řešení i z pohledu zavádění toho nového systému a nastavení lhůt. A v neposlední řadě komentáře týkající se elektronických prvků ETS a jak se to může přizpůsobovat stavu věcí eh, prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Komise nabízí eh, řešení následovné. Nechceme minimalizovat technologický aspekt, tam jde o klíčový aspekt toho systému. Ale je třeba uznat, že ta přizpůsobení musí nastat rychle. Nemůžeme vždy sáhnout k řádnému legislativnímu postupu, když vidíme, že se na trhu objevilo něco, co umožňuje snažší, rychlejší monitoring eh, provádění té kontroly. Eh, Německá, eh, německé mýto týkající osobních vozů. Víme, že tam už porušování, řízení o porušování doběhlo, bylo uzavřeno. Chtěli jsme eh, pomoci ve vyjednávání, tam šlo o článek 159. Ale respektujeme rozhodnutí Rakouska obrátit se na soud, i když bychom velice rádi pomohli všem věnovat se celoevropskému řešení, abychom se vyhnuli debatám a soudním sporům tohoto typu. Děkuji. Děkuji, paní Werner. Nikdo nemá narozeniny. Paní předsedkyně Laské děkuje tlumočníkům, kteří měli pětiminutový přesčas. Setkáme se s některými z vás v pondělí 16. října v 15 hodin společné slyšení s výborem EMPL o sociálních aspektech balíčku pro mobilitu a pokud je o ostatní, tak se sejdeme 9. listopadu. A budeme hlasovat, a to vám sdělím e-mailem, kdy to bude, protože zatím nemám ani hodinu, ani místnost. Hlasování bylo odloženo a nejsem kouzelnicí, takže tak rychle jsem to nestihla. Pěkné odpoledne.